Oh, okay. It's uh, three o'clock and um, there is just myself and Mrs. Lee. Dobré odpoledne. Je, pokud jde o náš návrh programu, vidím, že nás tady je sice málo, ale snad se nám povede ho schválit. Zdá se, že těch chviličku budeme muset počkat, protože paní Ayala Sender a kolega ještě nedorazili a to jsou, to znamená pan Kancian, to jsou první zprávy. Yeah. Milí kolegové, kolegyně, zdá se, že už jsme tak alespoň čtyři, tak bych možná zahájil dnešní schůzi. Máte k dispozici návrh pořadu jednání. Souhlasíte s tím takto? Pokud ano, tak se můžeme rovnou podívat na další bod a to jsou práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Naším zpravodajem je pan Kancián. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Grazie Presidente. E Děkuji, pane předsedo. Je to téma, na kterém jsme velmi intenzivně pracovali, hlavně v této poslední fázi a snažili jsme se dojít k nějaké schodě s Evropskou radou. Došli jsme tedy k nějakým závěrům, ale je pravda, že to finální řešení je ještě dost složité, protože Rada zastává velmi vyhraněný postoj. E, v prvním čtení jsme došli ke schodě, tam jsme se opravdu shodli. Pan Bertini uvedl několik velmi důležitých argumentů a práce, kterou jsme vykonali a na které já jsem velmi trval, říkal jsem, že nemůžeme ustoupit a že nemůžeme zcela okleštit to, co jsme předložili v našem návrhu. V průběhu těch debat a setkání jsme se snažili také zohlednit princip subsidiarity, snažili jsme se také najít nějaký soulad s nařízením týkajícím se železniční dopravy. A ale je pravda, že rada nebyla příliš otevřená našim názorům, nechtěla ustupovat. A hlavně v tuto chvíli, řekněme, v takové velmi výjimečné situaci z ekonomického hlediska. je pravda, že se nacházíme v situaci, kdy dáváme základ následujícím eh, problémům. Jde hlavně o ochranu spotřebitele a to je to, co musíme chránit v první řadě. No a ten problém se vynořil právě, když se jedná o rozsahu působnosti tohoto nařízení. Ta diskuze proběhla, když jsme mluvili o možnosti výjimky pro státy, které by mohly nebrat v úvahu regionální dopravu. Ovšem v tomto bodě si rada přeje na této možnosti výjimky trvat, aby členské státy tedy tu možnost měly. A my společně s komisí jsme trvali na tom, aby ten rozsah působnosti neumožnil vyloučit eh, z působnosti nařízení 75 eh, dopravy. Autobusové dopravy tedy. No a kompromisní řešení by mohlo být takové, že bychom regionální dopravu nechali mimo, ale dali bychom tam všechny dopravní prostředky, to znamená i pro autobusy, takový balíček základních práv, balíček základních práv, která by platila pro celý rozsah působnosti tohoto nařízení, to znamená od městské po mezinárodní dopravu. Takže my teď eh, jednáme o tom, jaký přesně balíček by měl být aplikovaný na veškerou autobusovou dopravu. Já si myslím, že na konci dosáhneme nějakého kompromisního řešení. Protože v podstatě všechno, eh, co říkáme, se týká článku 2 odstavce 4. A my bychom se měli snažit trvat na tom, aby ještě kromě finalizace té otázky pasažérů eh, se zredukovanou mobilitou a jejich práv, otázky informace, podpory, pomoci a tak dále, bychom se také měli snažit z těch výjimek vyloučit ta práva v případě úmrtí eh, nebo zranění a nebo ztráty. Zmizení tedy nebo poškození nebo ztráty zavazadel. Tohle by, myslím, bylo zcela adekvátní a neměli bychom nutit eh, dotyčné uživatele dopravy, aby museli toto nějak řešit sami z vlastní iniciativy. Ta jednání probíhají a já Doufám, že v tom šestém dní, kdy bude další trialog, se nám podaří dát dohromady tento seznam základních práv, který bude skutečně platný pro všechny. Já vím, že pozměňovací návrhy, máme tady tu pořád tu lhůtu 6. května v poledne, potom se 1. června bude hlasovat na komisi a potom to půjde na plenárku v červenci. A já tedy doufám, že do toho šestého se nám podaří dosáhnout nějakého kompromisního řešení, protože si myslím, že nemáme jinou možnost. Myslím si, že nemáme jinou možnost. Potřebujeme prostě dát dohromady tento základ práv. Není to, pane předsedo, to, co jsme si původně přáli. Nicméně si myslím, že bychom mohli takto dosáhnout nějakého kompromisu. Děkuji. Děkujeme, pane zpravodaji. Pokud je o lhůty pro pozměňovací návrhy, někteří požadovali o to, abychom to trochu prodloužili, protože to bylo opravdu velice napjaté. Pokud s tím souhlasíte, pane zpravodaji, tak navrhujeme 7. května 12.00 v poledne. Čili pokud s tím souhlasíte, pane zpravodaji, tak potom 7. května 12.00 je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. To znamená, máme trochu víc času pro ty z vás, kteří by ještě chtěli předložit tyto návrhy. Já samozřejmě chápu, že je to nesmírně napjatý časový harmonogram, ovšem čekají nás ještě různé, jak víme, volné dny a tak dále. Ovšem, pokud by vám toho 7. května vyhovalo 12.00, tak to vám navrhuji. Já bych měl problém s tím sedmým, pane předsedo. No dico che il 7 avrei un problema. Ne, já říkám, že bych měl problém s tím sedmým. Já tady nemohu být sedmého. To je ale v podstatě lhůta to. To by byla lhůta pro pozměňovací návrhy, ale toho sedmého. Dobře, děkuji. Mrs. Meissner, sorry, I forgot to put the mic on. Mrs. Meissner. Paní Meissner, promiňte, já jsem se nezapnul. Danke, prezident. Děkuji, pane předsedo zpravodaj, který již vykonal spoustu práce a já mu za ní chci poděkovat, protože ta práce vůbec nebyla jednoduchá, protože eh, to, co navrhla komise a to, co navrhla rada, bylo velmi odlišné. To znamená, najít nějaké zblížení právě eh, v tomto tématu je velmi složité. Ještě tento týden se odehraje další trilog a doufáme, že dojdeme ke schodě. Je to opravdu těžké na dvou místech. Takže v první řadě otázka začlení regionální dopravy. To je téma, které ještě není vyjasněno, protože Rada chce regionální dopravu vyloučit a komise ji zásadně a v každém případě chce začlenit. To znamená, že tady máme eh, otázku integrované dopravy mezi městskou, příměstskou a regionální dopravou. A eh, tady je tedy otázka pokud by to, bychom dokázali integrovat dostatečným způsobem, tak bychom mohli hovořit o, eh, o vynětí, jinak ne. Takže to je téma, které ještě v každém případě není uzavřené. Ta situace v různých státech je různá. Například co se týče regionální dopravy v Německu, tak ta podléhá zprávě eh, vlád spolkových republik. To znamená, že tady se ještě opravdu musíme podívat, jakým způsobem tady v tomto rozsahu působnosti můžeme najít nějakou společnou linii, nějaký společný směr. Já doufám, že ho najdeme. A v druhé řadě, eh, co se týče očkodnění a náhrad. My samozřejmě chceme, aby osoby s postižením nebo s omezenou pohyblivostí měly v každém případě přístup přístup eh, k regionální dopravě. V každém případě potřebují dostatek informací tak, aby tuto dopravu mohli eh, využívat. V každém případě si vždy musíme uvědomit, jakým způsobem nebo do jaké míry jsou tyto, to, tato opatření opravdu uskutečnitelná, protože eh, kolikrát se přece může stát, že Eh, v podstatě nebudete vědět, kdo všechno eh, tím určitým druhým dopravy bude je. To znamená, že to plánování bude trošičku složitější, ale v každém případě chceme chránit práva osob s postižením. A co se týče očkodnění, tak tady si myslíme, že komise zachází trošičku eh, daleko a já si myslím, že tady se musíme snažit ještě o nějaké zblížení, protože rada tady správně řekla, že u očkodnění odškodnění musíme vnímat zodpovědnost dopravců v první řadě. Například osoby, které jsou, ehm, které jsou závislé na někom, kdo utrpí nějaké zranění nebo dokonce je usmrcen eh, během eh, nehody, tak tady si myslím, že ta zodpovědnost zachází až trošičku moc daleko. Takže já si myslím, že eh, i když je to možná takový drastický příklad, který jsem vám právě takto dala, tak je třeba si uvědomit opravdu ty dopady, když už o tom budeme, když o tom budeme hovořit. V každém případě si myslím, že když se opravdu budeme snažit, tak během toho eh, trilogu se nám snad eh, podaří nějaké schody dosáhnout, co se týče té lhůty, tak si myslím, že pokud ten trilog proběhne ve středu ráno, tak si myslím, že eh, ta lhůta je v pořádku, protože tímto způsobem bychom do toho sedmého ještě měli dostatek času na ty pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkujeme, paní Lichtenberger. Děkuji, pane předsedo. Pane kolego, já vím, jak je to těžké jednat s radou, hlavně eh, když musíte chránit eh, národní svaté krávy. Ale já nerozumím jedné věci, když hovoříme o podpoře průmyslu. E, tak já si myslím, že my podporujeme průmysl tím, když e, chráníme práva osob s postižením nebo s omezenou pohyblivostí a jejich přístupu k dopravě. Já si myslím, že to je také jedna z cest, jak podporovat e, průmysl. Takže já moc nerozumím tomu, proč rada vždycky říká, že to nejde. Za druhé, co se týče vyloučení té regionální dopravy a toho balíčku základních práv, tak já se v první řadě chci zeptat, kdo bude kontrolovat, za druhé existuje nějaká lhůta a za třetí existuje nějaká možnost něco provést ve chvíli, kdy nejde k stoprocentnímu uplatnění. E, já chci říci, že spousta států e, chrání e, osoby s postižením, spousta států podepsala, ratifikovala umluvu o, základ, o základních právech osob s postižením ale pokud by to všechno nemělo být závazné a pokud by to všechno mělo být eh, na papíře, tak si myslím, že bychom eh, šli proti právám, právům lidí, kteří mají nějakou omezenou eh, pohyblivost. To znamená, že my bychom v podstatě, pokud bychom to neměli brát vážně, pokud to nebudeme brát vážně, tak v podstatě budeme porušovat práva těchto lidí a my to nechceme. Chceme jejich práva zlepšit a podpořit. To znamená, musíme si postavit tu otázku, do jaké míry je to závazné, do jaké míry můžeme někoho přimět k tomu, aby tato opatření opravdu uplatnil. Takže to je vlastně ta obava, kterou já mám. My jsme hovořili o těch deficitech, které máme upřed, při uplatňování a to je v podstatě ta věc, ze které já mám největší strach. Takže eh, když tady hovoříme o radě a rada se zavazuje vytvořit nějaké kontrolní mechanismy, tak je třeba si uvědomit, že to musí být opravdu. To znamená, že pokud eh, rada vydá nějaké prohlášení, tak si musíme uvědomit, že my už jsme ratikovali a podepsali spoustu úmluv, které ale nakonec nebyly závazné, takže my, se, my musíme usilovat hlavně o tu závaznost, o tu zodpovědnost. Co se týče toho odškodnění a náhrad. Tak eh, já samozřejmě rozumím těm argumentům v souvislosti s proveditelností u malých podniků, ale pokud by to mělo znamenat, že pouze pokud, eh, pouze z toho důvodu, že se jedná o malý podnik, tak eh, tady nebudou uplatňována tato opatření a tato pravidla, tak si myslím, že tady dojde k tomu, že tady vlastně nakonec nikdo žádná práva mít nebude. A další bod na tom místě, kde kde se jedná v podstatě o zohlednění, uplatnění těchto opatření, tak, eh, tak já si myslím, že tady potřebujeme nějaký nezávislý úřad, nějaký, eh, nějaký neutrální, nezávislý úřad, autoritu, která bude moci provádět své povinnosti. Protože pokud by ten úřad neměl být nezávislý a někdo by se na něj obrátil, tak to máte stejně jako s Pontiem a Pilátem. Já si myslím, že by to v podstatě bylo v podstatě pro práva eh, klientů a pasažérů negativní. Takže to jsou v podstatě ty věci, které já považuji za zcela zásadní. Pokud členské státy tato práva vůbec nechtějí uplatnit. Pouze pokud by to tedy mělo platit pouze pro několik tras eh, v Evropské unii, no tak já si myslím, že jsme tady v podstatě ztráceli čas. Děkujeme. Další kolega, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych začal tím, že podporuji plně zásady těch opatření, které máme před sebou, předloženy. Všem podobně jako předřečníci záleží na těch podrobnostech, na těch detailech. A osobně to bych rád řekl, protože i u ostatních nařízení, když hovoříme o očkodnění, ten původní návrh v podstatě byl velice jednoduchý, v podstatě jsme hovořili o celém tom balíčku, pokud je o očkodění v oblasti železnic, předtím jsme se zabývali námořní dopravou, leteckou dopravou, proto si myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomili, o čem hovoříme. Není to samozřejmě jedna záležitost, musíme to odlišovat. Když se podíváme na možnost očkodnění v oblasti železnic nebo pro leteckou dopravu, tak jistě pochopíte, proč ta úroveň očkodnění, to znamená práva cestujícím v tomto ohledu byly přijaty tak, jak jsme to přijali. Ovšem, u autobusové dopravy je ta situace jiná, především když hovoříme o regionální dopravě, místní dopravě, protože pokud zrušíme jeden spoj, tak řekněme za další 10 minut tam bude další u mě, alespoň tomu tak je. Samozřejmě na venkově je situace jiná, ovšem bez ohledu na to nejde o stejný typ eh, ohrožení nebo výpadku, podobně jako je tomu, řekněme, u nějakých jiných typů dopravy. A rovněž mám obavy, a to je záležitost, která rovněž už zazněla, paní Meissner se paní Lichtenberger se o tom rovněž zmínili. To znamená dopad, pokud jde o pojištění, odpovědnost, různé kompenzační balíčky, odškodnění, především pokud jde o malé společnosti, protože samozřejmě, že ta poslední věc, o kterou nám jde, je to, aby nějaké malé autobusové společnosti u mě v mém volebním okresku je hodně takových společností, řekněme opravdu, mm, pracuje tam jeden, dva pracující, to znamená, že by zbankrotovali, pokud by skutečně museli uplatňovat tuto úroveň odškodnění či kompenzace. Z tohoto hlediska bychom měli postupovat velice realisticky, prakticky. Hmm, pravděpodobně to je zbytečné, že to zde zúraznuju. Ovšem podporuji to, co říká rada, pokud jde o rozsah této směrnice, protože to, o čem jsem se zmínil, samozřejmě, to znamená mm, ta místní doprava, venkovská na venkově nebo regionální doprava, pokud by to bylo tak, jak je to teda, jak to říká rada, to znamená, kdyby to bylo omezeno pouze na mezinárodní dopravu, tak by se mi mnohem víc tento návrh zamlouval. Domnívám se, že jakmile začneme Mm, tuto legislativu uplatňovat až na místní úroveň místních přepravců, tak se dostaneme do mnoha problémů. Myslím si, že paní Lichtenbergerová už se o tom zmínila. Myslím si, že by to bylo opravdu neproveditelné. Čili, jak už jsem se zmínil, doufám, Možná to nebude možné, ale doufám, že se nám alespoň povede to omezit na mezinárodní dopravu. Děkuji, předsedo. Okay, Děkujeme, říká pan předseda pan Alcatraj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, rád bych vystoupil za kolegyni Debora, která je stínovou zpravodajkou, která mezi námi bohužel dneska odpoledne může být. Rád bych poděkoval zpravodaji za úžasnou spolupráci. A myslím si, že v podstatě bych mohl mm, souhlasit s předřečníky, především když hovoříme o rozsahu působnosti, ano, pokud jde o ty dálkové spoje, o dálkovou dopravu, tak v tomto ohledu si myslím, že můžeme souhlasit. Pokud jde o místní dopravu, regionální dopravu, ta by měla být vyjmuta. Myslím si, že je velice důležité, ovšem, abychom zde měli zadefinovanou právě tu dálkovou dopravu, především v kontextu regionální dopravy, všechny oblasti, které nejsou dostatečně jasné, ty bychom měli objasnit, aby nedošlo k nějaké eh, misinterpretaci. Pokud je o oblast očkodnění, samozřejmě, že tam by nemělo by to důkazní břemeno na straně cestujících. V těchto případech většinou jde o oběti a proto bychom se měli na celou záležitost podívat spíše očima cestujících. Stínová zpravodajka souhlasí s tím, že musíme postupovat velice opatrně, pokud jde o eh, nějaké zálohy eh, v oblasti očkodnění, tam by mohlo dojít k nějakým možným podvodům. Ovšem, možná bychom se rovněž měli podívat i na oblast práv v oblasti železniční dopravy, cestujících v této dopravě. Situace je podobná, možná by se nám mohlo povést dospět k podobnému řešení. Další důležitá oblast, která pro naší konkrétní frakci je zásadní a to jsou práva občanů s postižením, občanů, kteří potřebují určitou asistenci. Asi bychom měli vycházet z toho, že člověk, pokud má nějaké postižení, tak samozřejmě mu musí být poskytnuta určitá konkrétní asistence a to v případě například i e, když je taková asistence zapotřebí 24 hodin denně. To znamená ne 48 hodin, ale 24 hodin, to si myslíme, že je rozumná lhůta. Pokud jde o cestující s postižením, myslíme si, že bychom měli odstranit uh, bariéry, překážky pohybu těchto lidí, pokud je o zastávky autobusové a podobně. Podobným způsobem postupovat, jak se na to povedlo v oblasti železniční dopravy. Čili myslím si, že opravdu se zpravodajem můžeme do velké míry souhlasit. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodaj za jeho práci. To téma je opravdu složité protože všichni samozřejmě chtějí chránit práva pasažérů, všichni samozřejmě chtějí zohlednit práva osob s postižením, ale na druhé straně se snažíme samozřejmě také dodržovat princip proporcionality a přiměřenosti, takže v podstatě to, co tady my chceme, je ochrana pasažérů a to je v první řadě to nejdůležitější, ale musíme samozřejmě zohlednit i všechny ty existující problémy. Co se týče tedy toho rozsahu působnosti, já si myslím, že tady eh, bychom to neměli příliš omezovat, protože by to potom bylo v podstatě neaplikovatelné a také se stává, že velmi často v malém rámce máme tu, tady tu zásadu té komodality. Takže by se mohlo stát, že jeden dopravní modus by musel čekat na další dopravní modus, ale co se stane ve chvíli, kdy někde v tom řetězci dojde ke spoždění, tady by už muselo eh, se uvažovat o odškodnění pro pasažéry, takže tady si myslím, že bychom se měli snažit být co nejrealističtějším. Ano, souhlasím s tím. Eh, přeshraničním eh, eh, faktorem, ale uvědomte si, že poté existují také krátké přeshraniční trati v oblasti pohraničí, takže to jsou v podstatě tratě a trasy, které jsou také považovány za mezinárodní, přeshraniční. To znamená, že mezinárodní nemusí vždycky znamenat velké velmi velké vzdálenosti. Co se týče osob s postižením, tak tady si myslím, že musíme vycházet eh, ze zásady zpřístupnitelnosti teraz pro osoby s postižením. To znamená, eh, myslím si, že nejde o to, aby všechny vlaky, všechny vagony, všechny autobusy eh, byly přístupné. Já si také myslím, že to že to nemůžeme chtít po malých podnicích, eh, kteří, které zajišťují dopravu třeba každou hodinu. Eh, tady jde o to v podstatě najít nějaký kompromis, nějaké střední řešení tak, aby dopravci mohli poskytovat tyto služby lidem, kteři, kteří to potřebují, aby to bylo, bylo přiměřené, aby to odráželo skutečnost skutečnost a aby se to také řídilo principem proveditelnosti. Myslím si, že bychom také měli zohledňovat velikost eh, podniků, protože podnik, eh, který zaměstnává dva, tři lidi, tak asi těžko bude moci zajistit 24 eh, hodin denně služby pro osoby s postižením. To znamená, že já si myslím, že i v této oblasti samozřejmě můžou existovat eh, malé podniky a i tady můžeme najít nějaký komplementární způsob, jak eh, chránit eh, práva osob s postižením. Děkuji. Další? Děkuji, pane předsedo. Jen velmi stručně dvě myšlenky. Tu první tady vyjádřil pan Groš, totiž že nesmíme brát v úvahu nebo nesmíme se soustředit na ty příliš malé, ani na příliš krátké cesty, ani na příliš malé podniky. A co tady bylo právě řečeno? Co přesně myslíte tím regionální? Protože autobusová regionální doprava to samozřejmě není to tež jako letecká, ale přesto jak to definovat? Protože já si myslím, že to rozlišení mezi těmi kdo mají pocit, že regionální doprava není tak důležitá, že tam eh, není nutná ta otázka těch práv pasažérů, protože se to dá integrovat do městské dopravy a mezi těmi, kdo si myslí, že naopak je to důležité, je to třeba pokrýt. Jak to rozlišit? A další věc, tam se vracím k věci, kterou už jsem říkal během předchozího zasedání výboru, totiž, že kdybychom mohli mít jednotnou listinu práv pasažérů v Evropě, tak jednak by nebyla vůbec srozumitelná pro veřejnost, protože oni moc nechápou všechny tyto různá ustanovení, která platí pro jedno nebo pro druhé. A pak za druhé eh, je to věc, která by nám teď eh, pomohla. Ale kdybychom měli takový společný standard, samozřejmě pak tam budou anexy, ale kdybychom měli takový společný standard, tak bychom mohli lépe definovat naší práci. Takže já si myslím, že bychom o tom měli znovu jednat s komisí, a zjistit, zda by bylo možné skutečně dát dohromady nějaké minimum, nějakou minimální listinu základních práv pasažérů, potom třeba s přílohami. Děkuji, pan Kolza. Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a jelen... Pani Kolza, tak nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajům za jejich rozhodné stanovisko a za to, jak brání práva pasažérů. Nicméně, já bych se na to chtěla podívat z trošku jiné perspektivy. Když tady mluvíme o lidech s postižením, nevím, ale možná, že to nepokrývá jenom lidi s postižením, protože lidé eh, s omezenou pohyblivostí nebo malé děti, lidi, kteří třeba špatně slyší, anebo dokonce cizinci, kteří neumí místní jazyk. Takže když tady mluvíme o těch eh, postižených lidech, Měli bychom přece brát v úvahu, že se to netýká jen 50 milionů postižených osob v Evropské unii. Chci říci, že Evropský parlament by měl bránit práva lidí s postižením, to je jasné. Budeme v budoucnosti potřebovat kompromisy, ale pro zpravodaje bych ráda navrhla, aby alespoň pozměňovací návrh 11, 12, 13 a 14 a taktéž 22, 23 a 35 tyto pozměňovací návrhy, aby prosím byly schváleny aby je zpravodajové odsouhlasili. Protože si myslím, že to je úplné minimum zajistit určitá práva pro lidi s postižením. A pak je tam ještě další věc, která je důležitá, totiž role státu. Já si myslím, že stát, vláda, v tomto musí sehrát určitou roli. Je třeba zajistit, že společnosti, které pracují v dopravním průmyslu, dostanou pomoc pro to, aby zpřístupnili svá vozidla lidem s postižením. Takže myslím, že bychom tam měli přidat větu, kde by se řeklo, že v tom musí sehrát určitou roli i stát. Je to břemeno, které bychom měli sdílet. Ne něco, co by museli společnosti řešit sami. Měl by v tom pomoci i stát. Děkuji. Pan Krama? Já už jsem o tomto tématu několikrát hovořil a e, já se divím, proč by to mělo být tak těžké v Evropě. Já jsem už několikrát říkal, že v USA v každém autobusu, ať už jede jakkoliv daleko, mu, tak v každém autobusu existuje zpřístupnění tohoto autobusu všem osobám s postižením e, nebo s omezenou pohybli, pohyblivostí. Evropě máme méně válečných invalidů než v USA nebo v jiných eh, zemích. Eh, já jsem velmi rád, že tady u nás tolik eh, válek nebylo, ale chci říci, když v USA je možné říci, ano, my můžeme jejich práva chránit. 30% lidí u nich má nějaký problém s pohyblivostí a u nich to funguje. U nich to funguje, jejich práva nejsou žádným způsobem eh, narušována. A já jsem to sám zažil, já jsem to viděl. Například na Vídeňské univerzitě studenti dopravní fakulty se musí dva týdny pohybovat eh, na vozíku, aby věděli, jak těžké je to pro osoby s postižením pohybovat se po městě. Já nevím, proč by to mělo, mělo být tak těžké. Já nevím, proč tady hovoříme o tom, že ano, pouze pro eh, dálkovou eh, dopravu. Já si myslím, že by to měl být základní princip, zásada, kterou všichni budeme dodržovat, protože my přece chceme být solidární se všemi lidmi, kteří se nemohou pohybovat tak svou svobodně jako my, kteří nejsme postiženi. To znamená, že já vůbec nerozumím tomu, proč se tady o tom neustále takhle bavíme, proč chodíme tady neustále dokolo, eh, protože eh, hovořilo se o tom, že tady jsme měli ty níz, nízkorozpočtové letecké společnosti, potom železnice měla něco proti, ale, ale proč? Já tomu prostě vůbec nerozumím, já těm argumentům nerozumím. To přece, co je v USA možné, přece tady nemůže být nemožné. Děkuji a teď za komisi paní Jega. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit velmi stručně. Začala bych tím, že poděkuji panu Kančánovi, panu zpravodaji tedy za jeho výtečnou práci, za všechnu snahu a čas, který do toho dal. Komise samozřejmě sdílí jeho ambice, co se týká rozsahu působnosti tohoto nařízení a míry zodpovědnosti, ale souhlasíme také s pravdem v tom, že nejlepší bude ta střední cesta a že je čas na to najít nějaký kompromis. A myslíme si, že 6. budeme mít k dispozici dobrý kompromis pro naše pasažéry. Abych tady odpověděla jen na několik otázek, které tu byly zmíněny. Nejdřív bych chtěla říci, že v tomto návrhu se nepředpokládá žádné odškodnění a ani žádné zálohy, jak tady o tom mluvil pan Chadraui. A chtěla bych říci, že až budeme mít článek 27, rozsah působnosti nařízení 2.4, tak i vaše obavy, co se týká kontroly, budou vyřešeny. ten nezávislý orgán, ten bude ukotven přímo v textu nařízení. Takže jsme v zásadě dosáhli obrovského pokroku a za komisi mohu jen říci, že budeme i nadále jak si moderovat diskuzi a učiníme vše, co bude v našich silách, abychom našli dobrý kompromis ve druhém čtení. A ještě bych doplnila, že komise a naše komisařka už to řekla, souhlasí s tím, že bychom asi potřebovali už tu listinu práv pasažérů, ale nejdřív bychom to měli dát dohromady u ostatních druhů dopravy, ukončit toto nařízení o autobusové dopravě a námořní dopravě a potom komise vydá sdělení, které se bude týkat všech druhů dopravy. Děkuji, pan zpravodaj. Ano, pane předsedo, já děkuji všem, kdo se vzali slovo. Děkuji jim za jejich příspěvky do dnešní diskuze. Bez pochyby je vezmeme v úvahu. Ale chtěl jsem, pane předsedo, zdůraznit jednu věc. My pracujeme na tom, abychom našli ten správný kompromis mezi zodpovědností dopravce. A tady v tom musíme mít jasno. Jedna věc je zodpovědnost a jedna věc jsou další závazky, které mohou vyvolat eh, ekonomické potíže, hlavně pro střední a malé podniky. Takže my se snažíme najít takovýto správný kompromis a zajistit tam větší míru zodpovědnosti. Na druhé straně ale to nesmíme přehnat, a o to nám v současné chvíli jde. Abychom toto do toho nařízení dostali. Já musím mít na paměti, že vycházíme z nařízení, které bylo schváleno v prvním čtení, které bylo velmi rozhodné, velmi silné. A máme tady stejně rozhodné stanovisko rady na druhé straně. Stanovisko, které se naopak snaží rozředit to, co máme z toho prvního čtení. Nicméně, my se snažíme dostat k cíli. To znamená rozhodnout se, zda budeme používat ten termín regionální, anebo budeme přemýšlet konkrétnějším způsobem a pokusíme se prostě vytvořit takový balíček základních práv. Ostatně to tady bylo zmíněno dnes mnoha řečníky práv, které se budou týkat jak lidí s nějakým způsobem omezenou pohyblivostí, třeba i dočasně. Takže bychom se soustředili hlavně na tyto lidi s tím, že si budeme uvědomit, že už nemůžeme nic udělat s těmi existujícími autobusy, protože to bychom zacházeli dál, než je naše pravomoc a na to nesmíme zapomínat. My jsme se snažili dostat tam mezi řádky taky takový aspekt toho, co mohla být ta jediná přepážka pro vydávání lístků. Snažili jsme se do úvodního ustanovení dát eh, něco v tom smyslu, že pro nové autobusy, pro nové stanice bychom to mohli přiblížit komunitárním normám, ale nic víc než tohle v tomto nařízení dělat nemůžeme. Protože naše pole je poměrně omezená i z právního hlediska. Takže my bychom v této chvíli se měli snažit zajistit, že uživatelé budou mít dost informací, budou proškoleni a budou mít k dispozici dostatek pomoci pro jakékoliv prostředí, aby tady tam existovala tato práva. No a potom se můžeme snažit ještě zasáhnout eh, tam, kde se nám nepodařilo sice prosadit ten termín regionální, ale můžeme se snažit pak ještě ovlivnit eh, další oblasti, které se týkají nadnárodní dopravy. Pak to se týká kontroly. Komise tady odkazovala na článek 27 nařízení, ale můžete odkazovat také na existující nařízení 2006 2004, nařízení, které bylo tady citováno také v těch úvodních ustanoveních a myslím, že s tímto cílem by bylo vhodné postupovat. Snažili jsme se také tam zapracovat tu regionální dimenzi a integrovat ji do městské dopravy. Jenomže dostat tam takovéto ustanovení a snažit se tam dostat také ten balíček práv, o kterém jsme mluvili, já myslím, že by bylo lepší nejdřív ukončit eh, tuto otázku autobusové dopravy a zabývat se těmi dalšími potom. Takže já děkuji ještě těm, kdo se zúčastnili paní Lichtenberg, Meiser a dalším, kteří přišli se mnou, abychom mohli o tomto nařízení dnes jednat. Původně se zdálo, že to bude mnohem jednodušší, než se ukázalo. Vidíme, že jsou s tím tak trochu potíže, ale potom, co jsme už udělali u ostatních druhů dopravy, a také, čeho jsme dosáhli tady s kolegyní v námořní dopravě, není možné neuzavřít toto nařízení, které se týká autobusu. Abychom potom dosáhli nějaké takové rozsáhlejší listiny práv pasažerů. Já vám děkuji, pane Kančane. A teď bych chtěla jen připomenout eh, poslancům, že e, ta lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je teď 7. května v poledne. A mělo by to tedy jít potom na hlasování 21.6. a potom by se to mělo dostat na plenárku v červenci. A další bod jsou práva cestujících při cestování po moře na vnitrozemských vodních cestách. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako v případě mého kolegy Kančana, co se týče této složky a tohoto tématu, tak se po volbách ocitáme v nové situaci. To znamená, že nějakým způsobem musíme najít nějakou tu střední cestu a schodu s radou. Ráda bych poděkovala panu Bormankolovi, paní Bilbao a paní Lichtenberg, mým stínovým zpravodajům, kteří mě doprovázeli na mé cestě za nějakým eh, řešením. Eh, ráda bych také velmi ráda poděkovala sekretariátu a také za to, jakým způsobem nás po celou tuto dobu eh, doprovázel. Děkujeme také komisi za všechny informace, které jsme dostali, i za ty, které jsme tedy nedostali, které, a to vyplývalo tedy hlavně z určitých správních eh, omezení. A je pravda, že španělské předsednictví dělá také všechno pro to, aby se uh, postoj Evropského parlamentu co nejvíce zblížil s postojem Evropské rady. My se tady také snažíme tedy eh, rozšířit nebo hovořit o těch stejných právech také v námořní dopravě. Eh, snažíme se eh, pokrýt také oblast výletních plaveb, vyhlídkových zájezdů a exkurzí, protože tady hovoříme také o velkém množství pasažérů, eh, kteří se takovýchto plaveb účastní. To znamená, že v každém případě chceme zohlednit také jejich práva, ale zohlednit práva celého sektoru. Co se týče společného postoje rady, tak tady si myslím, že již mohu říct, že došlo k velkému zblížení. Velká část pozměňovacích pozměňovacích návrhů byla uznána, to znamená, že existovala ta snaha se k ním nějakým způsobem přiblížit nebo přizpůsobit, eh, ale to zblížení, řekněme, je velmi velké, i když stále zůstává několik otázek otevřených. Eh, samozřejmě jde o rozsah působnosti v první řadě. Tady je pravda, že má jiný názor. Je pravda, že ten názor je velmi odlišný mezi 20, 26 členskými státy. Eh, Rada zastává daleko omezenější rozsah eh, působnosti také hovoří o vyloučení lodí, které nemají více než 36 cestujících, což je jaksi postoj, který je velmi odlišný k našemu, protože my zastáváme neustále tu hranici 12 cestujících. Kromě toho rada hovoří také o vyloučení lodí s na nejvýš třemi členy posádky a také službami cestujícím na vzdálenost kratší než 500 metrů také se hovoří o vyloučení exkurzí, vyhlídkových zájezdů a výletních plaveb. Ale jak jsem již řekla, tak tady už eh, dochází k určitému zblížení. Tady jde tedy o tu eh, vnitrostátní lodní dopravu, jak vy víte, která právě v tuto chvíli prochází velkou krizí a společný postoj evropských institucí chce samozřejmě chránit tento sektor. A já si myslím, že bychom takovýmto způsobem tento sektor měli dále chránit a pokud s tím budete souhlasit, tak já budu tento postoj zastávat eh, i nadále ve svých vyjednáváních. Dále Rada počítá také s výjimkou pro lodě s hrubou prostorností menší než 300 registrovaných tun, což je výjimka, která je velmi komplexní a která také může vést k velkým nejistotám, protože přece nebudeme chtít po pasažerech, aby eh, chodili k, ke, ke kapitánům lodí a ptali se, eh, kolik registrovaných tun ta jejich loď má. Takže Eh, tady si myslím, že v každém případě ještě bychom mohli hovořit o rozšíření eh, oblast eh, rozsahu působnosti. Dále, co se týče mm, pomoci, opětovného přesměrování a tak dále, tak tady si myslím, že pokud ty pozměňovací návrhy rady budou trošičku přizpůsobeny, tak bychom mohli dojít k nějakému souhlasu takže to si myslím, že by nemělo být tak problematické. A další téma to je hranice nebo minimální suma, pod kterou eh, pod jejíž úroveň by se žádné očkodnění již nevyplácelo. Takže tady se hovoří o 40 eurech jako hranici a já si myslím, že pokud bychom chtěli být koherentní a pokud bychom chtěli jednat v souvladu také s nás řízením o cestujících v železniční přepravě, tak bychom tady mohli tento limit změnit. Eh, dále, rada také Eh, zavedla v textu pojem přístavní terminály a je pravda, že v Evropě máme terminály, které jsou velmi malé a eh, Poté máme samozřejmě přístavy, které zajišťují a poskytují naprosto všechny služby, takže tady bychom opravdu asi měli diferencovat, měli bychom jít trošičku dál, eh, než jsme si mysleli a jít trošičku tedy nad rámec. To znamená, že ta, to zavedení v textu pojem, pojmu e, přístavní terminály by mohlo být určitým řešením. Dále také Rada navrhla limit 100 tisíc cestujících v kalendářním roce jako minimální množství požadované pro povinnost stanovit normy kvality pro pomoc. Takže já si myslím, že co se týče eh, norem kvality, tak jejich uplatňování, aplikování by mělo být univerzální a mělo by opravdu platit naprosto pro všechny. Takže eh, v tomto smyslu si myslím, že bychom také ještě se mohli nějakým způsobem trošičku zblížit. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, které si můžete přečíst ve všech jazycích, jazycích, tak já si myslím, že jde samozřejmě u všech o snahu nějakým způsobem dále pokračovat ve vyjednávání, trošičku rozšířit eh, tu působnost, i když je pravda, že v některých oblastech, o kterých jsem hovořila, došlo k určitému omezení, hlavně tam, kde se jedná o tu minimální sumu pro očkodnění, ale tam si myslím, že stejně jak jsem již říkala, můžeme se ještě trošičku zblížit. E, kromě toho si myslím, že je třeba ještě hovořit o okolnostech a zodpovědnosti v případě, že pasažér nemůže nastoupit na loď a nemůže být přepraven. Takže e, tady to rozhodnutí přijímá v lodní dopravě kapitán a já si myslím, že bychom tady měli hovořit o e, zodpovědnosti přepravce, protože je to ten samotný přepravce, který přepravuje. Co se týče dále stížností, tak já si myslím, že rada navrhla velmi dobrý eh, návrh. Chce úřad, který by byl neutrální, nezávislý, aby existovaly dvě úrovně stížností, ale v každém případě i rada chce, aby úřad byl nezávislý a my s tím souhlasíme. Eh, co se týče práv osob s postižením a s omezenou pohyblivostí, tak eh, tady si myslím, že se musíme ještě více zaměřit na přístupnost, na přizpůsobení přístupových cest. E, nicméně existují ještě rozdíly e, mezi lhůtami, zdali tedy e, budeme zastávat ten názor 48 hodin nebo 24 hodin nebo 2 nebo 4 pracovní dny s musíme samozřejmě zohledňovat vždy, jestli je to víkend nebo ne a tak dále. Co se dále týče ještě těch lhůt pro podání stížnosti, tak já si myslím, že je v každém případě lepší v případě, kdy už hodinu a půl čekáte v přístavu, aby existovaly nějaké služby první asistence nebo nějaké služby poskytované přepravcem. Co se týče pozměňovacího návrhu 48, tak eh, něk, některý eh, ze mých kolegů se mě na toto téma ptal. V každém případě to téma je zahrnuto v pozměňovacím návrhu 48. Existují trošičku rozdíly, co se týče zdravotních a bezpečnostních aspektů v případě zamítnutí nastoupení na palubu. Eh, tady si myslím, že ještě jsme nedošli k žádné schodě, eh, zdali tedy budeme moci přidat ty zdravotní aspekty k těm bezpečnostním aspektům. Já si myslím, že tady bychom otevírali pandořinu skřínku, tady si myslím, že by eh, mohlo dojít tedy eh, k rozdílnostem a ještě k větším problémům, tedy zdali budeme zohledňovat nebo přidávat teď ty zdravotní aspekty zdraví pasažera k těm bezpečnostním. V každém případě si myslím, myslím, že pokud bychom to téma otevřeli, tak by to byla pandořina skřínka a neudělali jsme to zatím u žádného druhy, eh, druhu dopravy. Eh, v každém případě já také zastávám ten eh, názor, že bychom měli být koherentní také s dalšími oblastmi dopravy tak, aby eh, to bylo vhodné i pro pasažera, který na své cestě mění různé druhy dopravy, aby všude platila ta stejná pravidla. To si myslím, že by v každém případě bylo smysluplné a koherentní. To je vše, co jsem chtěla říct. Děkuji. Děkujeme, paní Ahel Senterová. Paní Mortenko. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych opravdu velice srdečně poděkovala zpravodajce za úžasnou spolupráci na této zprávě. Hovoříme zde o právech cestujících, snažíme se zajistit, aby tato práva byla aplikována i při cestách po moři a ve svém příspěvku bych se ráda zaměřila na dvě oblasti. Máme zde 53 pozměňovacích návrhů, je zde několik záležitostí, které nepředstavují žádný problém, ovšem ten základní problém je pole působnosti, pole působnosti a uplatňování. Podobně jako už se o tom zmínil kolega Groš, ráda bych zdůraznila to, že hovoříme o právech cestujících. Ovšem zároveň nesmíme zapomínat na to, že bychom měli zajistit to, aby tento návrh byl rozumný, aby jeho proveditelnost byla jednoduchá, především pro malé provozovatele v tomto sektoru. Hovoříme zde o námořní dopravě, velice často například u malých společností kapitán ani nemá nějakou svou kancelář či nějaké další administrativní možnosti, samozřejmě, které ani nemohou poskytnout, protože prostě jsou na lodi. Toto je jedna z otázek, na které si musíme odpovědět. Dále jsou to vnitrostátní vodní vnitrostátní vodní doprava, výjimky v této oblasti, proto bych se ráda zeptala, proč nejste schopni prokázat více pružnosti, pokud jde o to pravidlo 36 cestujících. Myslím si, že opravdu ten postoj ohledně 12 cestujících je příliš rigidní, především když si uvědomíme, že malé společnosti opravdu budou mít velice velké problémy při plnění těchto povinností. Když hovoříme o těchto malých lodích, velice často hovoříme o historických plavidlech v v mnoha případech právě nebyla vůbec uspůsobená pro to, aby reagovali, mohli reagovat na tyto požadavky je velice obtížné je nějakým způsobem přebudovat. Znamenalo by to přestavění obrovské investice, které si prostě společnosti, které je provozují, nemají možnost, nemohou si dovolit. Nehovořím zde o tom, že bych chtěla potlačit nějak práva cestujících v této dopravě. Naopak, tato práva jsou zásadní a je důležité, abychom zajistili to, že jejich práva jsou opravdu zakotvena v našich zákonech. Ovšem dovolte citovat několik příkladů, několik článků, abych to ilustrovala. Tvrdíte, že bychom měli dodržet těch 12 cestujících, ovšem zároveň zavést několik výjimek. Já si myslím, že 8 dvojka nebo 8.5, tam hovoříme například v článku 15, nebo 24, 25, to jsou další články, ve kterých se hovoří o těchto alternativních možnostech. Tyto články představují pro provozovatele obrovskou zátěž. Osobně bych dala přednost tomu, aby evropské zákony byly co možná nejasnější a to číslo těch 36 cestujících, to si myslím, že vysílá jasný signál našim občanům, to znamená, co mohou v tomto ohledu očekávat budou chtít nějaké větší plavidlo, tak samozřejmě, že mají tuto možnost volby. Opravdu si myslím, že je to lepší přístup, než mít, řekněme, takový duální přístup, v jednom případě 12, ve druhém 36 cestujících. Proto je důležité, aby tento článek rovněž pokrýval podmínky, komplexní podmínky nebo komplexní přístup k historickým plavidlům. To je zásadní. Myslím si, že bychom s radou mohli dosáhnout rychlé dohody, pokud budeme pružnější v tomto ohledu. Prokážeme určitou pružnost. pokud to samozřejmě budete ochotni na to přistoupit, tak my vás podpoříme. Děkujeme, paní Belbao. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda poděkovala všem, všem samozřejmě členům komise, rady a také paní a ale za to, že se snaží najít nějaké řešení. Já teď nebudu zacházet do detailů, o kterých hovořila paní zpravodajka. Eh, hovořilo, hovořila také o různých rozdílech, které existovaly v průběhu vyjednávání, ale eh, ráda bych řekla, že jsme ještě nedošli eh, k řešení a k souladu týkajícího se rozsahu působnosti. Uh, a my si nemyslíme, že je dobré také zavádět tady tu dvouletou lhůtu, během níž by se tyto všechna, tato všechna opatření no, neaplikovala na eh, lodi s hrubou prostorností menší než 300 registrovaných tun. Eh, také nesouhlasíme s lhůtou pro vstoupení v platnost tohoto dokumentu ve chvíli, kdy bude přijato. Myslíme si, že pasažerům musíme dát více záruk. A proto je velmi důležité, aby podniky měly stanovenou lhůtu na odpověď na všechny stížnosti, které obdrží. To znamená, že jde o to tady zavést doložku mlčenlivost, správní mlčenlivosti. Dále, eh, co se týče eh, toho návrhu rady limitu 100 tisíc cestujících v kalendářním roce, tak tady také ještě eh, jsme nedošli k žádnému kompromisnímu řešení, ale je tu jedna věc, se kterou vůbec nesouhlasíme a to je ta možnost z určitých nebo na základě eh, bezpečnostních nebo zdravotních eh, důvodů nebo ze zdravotních a bezpečnostních důvodů zakázat přístup eh, na palubu osobám s postižením nebo s omezenou pohyblivostí tady si myslíme, že by šlo v podstatě o diskriminaci ve chvíli, kdybychom nespřístupnili tento druh dopravy pro osoby, které mají nějaké eh, postižení nebo omezenou pohyblivost. To je pro nás naprosto zásadní téma, protože my se samozřejmě snažíme chránit eh, práva všech cestujících, ale také chceme opravdu chránit všechny osoby s postižením a s omezenou pohyblivostí, protože chci říci, že všichni, kdo sedí v tomto stá- sále, i když v tuto chvíli žádné problémy nemají, tak v budoucnosti je kdykoliv můžou mít. To znamená, že všichni jsme potenciálními osobami, které mohou v budoucnosti mít nějaké postižení. Takže tady si myslím, že bychom všichni měli mít stejný názor. Kolegyně Lichtenbergová. Ja, eh, herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Tak tady máme zase tu stejnou debatu, jakou jsme měli u autokarů a autobusů. Takže my budeme prosazovat práva osob s postižením ve chvíli, kdy je to jednoduché, ale tam, kde je to složité, tak tady to z preventivních důvodů dělat nebudeme. Uh, já si myslím, že některé z těchto argumentů jsou trošičku eh, nejasné nebo spochybnitelné při nejmenším. Co se týče otázky velikosti nebo množství, to znamená těch 12 nebo 36 cestujících. Já si myslím, že bychom tady to měli snížit na co nejmenší počet, protože tady si myslím, že bychom eh, to v každém případě tu situaci zlepšili. Co se týče těch historických lodí, je jasné, že staré historické lodě těžko přestavíte. Eh, já nevím, ale jestli teď tady řekneme, že všechno, co je starší 10 let, bude platit jako historická loď a všichni budou mít skvělou záminku a výmluvu, to přeci vždy nezávisí na přestavbě. My tady přece nehovoříme pouze o lidech, kteří jezdí na vozíku, my hovoříme o lidech, kteří mají různé druhy postižení. Můžou to být eh, hluchoněmí lidé, kteří mají eh, potíže se zrakem, eh, se sluchem a tak dále a tak dále. Ale my tady hlavně musíme chtít mít vůli něco s tímto problémem udělat. A jedna věc, která je pro mě velmi důležitá a jí jsem o tom hovořila s paní Ajalou, a je to otázka týkající se přístavu. Pokud by se nám nepodařilo zlepšit přístupnost v přístavech, tak nemůžeme přece očekávat, že lidé s postižením nebo s e, omezenou pohyblivostí e, přijedou e, v autem do přístavu a potom se nějakým zázračným způsobem e, Mm, přepraví eh, na loď. Myslím si, že musíme zajistit přesně ta, to, co již funguje dnes na letištích, také v přístavech. Můžeme teď stokrát říct, aha, teď je zase ohrožen nějaký malý podnik. Proč tedy nezavedeme nějaké opravdové subvence? Proč tedy nezajistíme opravdové uplatnění eh, s pomocí samozřejmě nějakých státních eh, dotací, protože se hovoří hodně o infrastruktuře, tak eh, udělejme to, protože ho, hovoříme o nutnosti e, zlepšit infrastrukturu, no tak přece právě tato přestavba, toto zlepšení infrastruktury také eh, dá spoustě malých podniků nové pracovní příležitosti. To si také musíme uvědomit. Eh, já si myslím, že tady můžeme opravdu zásadním způsobem pokročit, pokud budeme chtít. Co se týče toho nezávislého úřadu, tak eh, té tady jsme došli ke schodě a to já jsem velmi ráda. Myslím si, že všichni jsou si vědomi toho, že potřebujeme nějaký nezávislý úřad, na který se mohou lidé obrátit v případě, že byla porušena jejich práva. A já si myslím, že tady tedy budou nějaké přechodné lhůty, ale já bych byla velmi ráda, abychom my, Evropský parlament mohli říct, že k právům osob postižených lidí se stavíme opravdu seriózně a chceme jejich eh, situaci zlepšit. Já bych opravdu byla velmi ráda, kolegyně a kolegové, kdybychom na to nezapomínali. Samozřejmě, eh, já také chci, aby se středním podnikům vedlo dobře, ale nemůžeme to je využívat vždy jako záminku pro pro to, co nechceme udělat pro osoby s postižením. Takže prosím vás, nedělejme to, nedělejme to, protože pokud to uděláme, tak i těm malým a středním podnikům se povede hůř. Děkujeme, kolegyně Majsnerová. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velmi stručně, protože kolegové řekli už většinu věcí, které jsem chtěla říct. Ještě dva body, které zde zazněly, které bych velmi ráda podpořila. Takže co se týče těch zdravotních důvodů pro přístup, již bylo řečeno to, že to není akceptovatelné tak, jak to bylo řečeno, eh, to znamená eh, hovořit pouze o zdravotních důvodech a zamítnout tím přístup, eh, to musí být ještě lépe vysvětleno, to je něco, co nemůžeme akceptovat. A druhá věc je proveditelnost, která musí být zohledněna samozřejmě, ale velmi stručně, co se týče těch historických lodí, tak já jsem již byla na spoustě historických lodí eh, zpřístupnit eh, tyto lodě eh, lidem s vozíkem si myslím, že jde. V každém případě to jde na palubu. Jak ale zpřístupnit poté vnitřek lodi, tak to je možná trošičku složitější. Některé historické lodi jsou dokonce totiž ještě chráněny památkovými úřady, takže tady v každém případě budeme muset najít ještě nějaký nějaké další eh, řešení, ale já jsem si jistá, že nějaký alternativní nápad eh, určitě bude a určitě to proveditelné bude. Děkujeme. Za komise. Paní Jegle, ještě. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Evropská komise by ráda poděkovala paní Ayala Sender i stínové zpravodajce za opravdu výborně odvedenou práci. Na této zprávě jsme opravdu nesmírně rádi, že se snažíte o dosažení dohody, která by byla uspokojivá pro cestující a zároveň pro celé odvětví. Samozřejmě, že jsme si vědomí ještě některých otevřených záležitostí, to znamená, pokud jde o zdravotní záležitosti, kompenzace, odškodnění, pokud jde o cestovné, pokud jde o uplatňování. Ovšem jsme přesvědčeni o tom, že najdeme dohodu. Pokud jde o rozsah uplatňování, souhlasíme s některými z předřečníků. Ano, potřebujeme mít jasná kritéria, ten dvojí práh či prahové hodnoty by byly matoucí pro cestující. S tím souhlasíme. Ovšem na druhé straně věříme v to, že najdeme kompromis, pokud jde o ten rozdíl mezi 12 36 cestujícími v souladu s naším původním návrhem a některá pravidla už jsou z toho vyjmuta, pokud jde o těch 300 nebo 500 registrovaných tun. Já si myslím, že ten kompromis pravděpodobně bude někde na půli cesty. Proto bych ráda ukončila mé vystoupení následujícím způsobem. Tento sektor opravdu čekal příliš dlouho pro adekvátní ochranu práv a proto bychom neměli odkládat toto řešení. My se těšíme na to, že opravdu pomůžeme nalezení kompromisu, který by umožnil tomu, abychom dosáhli dohody v oblasti druhého čtení ve jménu práv cestujících v této oblasti. Děkujeme a na závěr paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já bych samozřejmě v první řadě chtěla poděkovat všem svým kolegům za jejich připomínky. Myslím si, že to, co se týče toho, té oblasti působnosti, tak eh, tady určitě ještě máme nějaký manevrovací prostor pro to, abychom došli k nějakému lepšímu zblížení. Myslím si, že tady určitě najdeme nějaké řešení, které bude moci akceptovat i průmysl. Co se týče toho očkodnění, tak tady si myslím, že také ještě existuje manevrovací prostor. A co se týče toho tématu zdraví, tak já si myslím, že tady v, bychom ještě tu debatu možná neměli otevírat tady v oblasti námořní dopravy. Kromě toho eh, doufám, že všichni víte, že španělské předsednicí se snaží nějakým způsobem eh, zblížit eh, postoj Rady a Evropského parlamentu. Nicméně toto, ty, tato tři témata, která jsem zmínila, jsou opravdu zásadní a my se budeme snažit zaměřit hlavně na ně tak, abychom došli k nějakému kompromisnímu řešení. Všechno ostatní ostatní, co jsme zde zmínili v rámci této debaty, tak to jsou eh, věci, eh, u kterých si myslím, že budeme moci dojít k souhlasu a většina z těch věcí byla již přijata v prvním čtení, takže by nemělo eh, to být vůbec problematické. Děkuji vám. Rád bych připomněl lhůty pro pozměňovací návrhy a to je 6. května. Opět podobně jako u prvního první zprávy budeme u nás hlasovat 1.6. a na plenáře pravděpodobně v červenci, to znamená 6.5. lhůta pro tyto pozměňovací návrhy a 7. to bude pro zprávu pana Kanciána. Hlasovat budeme v našem výboru o obou zprávách 1.6. Děkuji vám a dalším bodem na našem dnešním programu je Evropská železniční síť zajistující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Spravodajem je pan Marinesku. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení kolegové, milé kolegyně, od naší poslední schůzky, kdy jsme hovořili o tomto nařízení, proběhlo několik schůzek se stínovými zpravodaji. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, za jejich pomoc, za to, že opravdu byli neustále k dispozici. Zároveň proběhl trialog v zastoupení rady a právě z tohoto důvodu už máte k dispozici několik ústních pozměňovacích návrhů k tomu stanovisku, které jsem předložil. Do těchto pozměňovacích ústních návrhů jsem se snažil odrazit některé z těch aspektů, které jsem prodiskutoval se stínovými zpravodaji a zároveň se zástupci rady. Povedlo se nám právě v těchto oblastech, které jsem tam zakomponoval, dosáhnout dohody. Zároveň jsme měli možnost si prodiskutovat eh, celou záležitost eh, i poté, co jsem předložil některé kompromisní pozměňovací návrhy. Měl jsem možnost eh, sejít se se stínovými zpravodaji a povedlo se nám dosáhnout dohody. Jak jistě víte, bylo předloženo asi 80 pozměňovacích návrhů. Osobně se domnívám, že se mi povedlo do kompromisních návrhů zavést téměř všechny, ať už to byly kompromisní návrhy nebo jiné typy návrhů, tak abychom skutečně dosáhli mezi politickými kluby dohody. Dovolte pouze dva body, které osobně považuji za nesmírně důležité. Přijal jsem stanovisko rady tím, že jsem zavedl přílohu k tomuto návrhu a tím, že jsem rovněž schválil určitý počet eh, koridorů v rámci tohoto nařízení zatímco zde máme tu původní síť konkurenceschopné nákladní dopravy. Samozřejmě, že některé pozměňovací návrhy se dotýkají měst, přes které vedou tyto koridory. Ovšem i v těchto oblastech doufám, že se nám povede nalézt dohody. Další záležitost, která je nesmírně důležitá, o které jsme hovořili, je v angličtině takzvaný one-stop shop, to znamená jediné kontaktní místo Domnívám se, že i v této oblasti se nám povedlo dosáhnout dohody mezi politickými kluby a radou. Toto je nesmírně důležitý bod. Je velice důležité, abychom měli právě tento one-stop shop, to znamená jediné kontaktní místo, kde skutečně uživatelé těchto koridorů pro nákladní dopravu mohou požádat o odsouhlasení, získat eh, souhlas, pokud jde o kapacitu této oblasti. Jedna jediná záležitost, která zatím zůstává ještě stále otevřená, mm, kontroverzní, to znamená, to jsou ti autorizování autorizovaní žadatelé. To si myslím, že pravděpodobně tato záležitost povede k určité opozici na straně rady, jistě i na volebním eh, seznamu vidíte jejich postoj k celé záležitosti. Ovšem máme zde otevřený trh a právě proto potřebujeme dosáhnout dohody v této oblasti. Ovšem rada prozatím se zavedením této možnosti nesouhlasila. Musíme se podívat na to, aby se nám mohlo povést dosáhnout dohody i v tomto komplikovaném bodě. Očekávám vaše návrhy, pokud jde o pozměňovací návrhy, které jsem předložil a zároveň hlasovací seznam po diskuzích, které proběhnou i dneska ještě s stínovými zpravodaji. Provedu některé úpravy do hlasovacího seznamu včas, tak abyste všichni měli možnost se na ně podívat a vzít je v potaz před hlasováním, které nás čeká zítra. Děkujeme, pane zpravodaji. A nyní poprosíme stínové zpravodaje. Pan Liberacký je prvním za skupinu SND. Děkuji předsedající. vám, pane Já bych chtěl potvrdit to, co právě říkal pan marinescu. Je tomu skutečně tak. Všechny pozměňovací návrhy, které předložil zpravodaj i jiní členové, všechny ty pozměňovací návrhy byly zanalizovány a tam, kde jsme souhlasili, jsme je prostě schválili. Když to tam, kde jsme měli odlišný názor, jsme se snažili dosáhnout nějakého kompromisu. A máme tedy několik ústních pozměňovacích návrhů. A chtěl bych tady zdůraznit, že v naší skupině jsme se podívali na tento projekt a vnímali jsme ho jako určitý krok k té koncepci toho otevřeného evropského železničního prostoru. Mluvili jsme o různých možnostech. Například jsme se říkali, jestli bychom neměli požádat Evropskou komisi, aby stáhla ten svůj návrh, aby předložila nový. Nicméně v posledních týdnech jsme měli značný pokrok také díky obrovské trpělivosti pana Marinesku. On opravdu velmi trpělivě a stoicky vyslechl stanoviska rady a předsednictví. A také náš předseda Brian Simpson říkal, že železnice si vždy něco najdou, aby se bránili nějaké harmonizaci a zajištění, že ten trh železnic bude naprosto harmonizovaný, otevřený a že tam bude vládnout hospodářská soutěž. V každém případě my se musíme soustředit teď na ty otázky nákladní dopravy. A viděli jsme, že ta snaha vytvořit ty nákladní koridory se nám teď rozvíjí a my se musíme zabývat nejen vytvořením těch koridorů, ale také otázkou spojení severu a jihu, no, propojení severu a jihu například. Po mnoha diskuzích jsme nakonec skončili s tím návrhem toho One Stop Shop. Myslím, že máme takové kompromisní řešení k tomu že bychom u každého toho koridoru měli takový one-stop shop, takovou jednotnou přepážku. Samozřejmě, že pak tam asi bude problém s operátory těchto struktur. S organizací IAM. Potom jsme také dosti detailně jednali o otázce řešení sporů mezi různými orgány a národními úřady. A já vítám skutečnost, že to vypadá, že kromě dvou členských států, Malty a Kypru, jsme tam zahrnuli všechny Umožnili jsme také koridor ve Slovensku, ale máme určité obavy. Jednou z nich je skutečnost, že železniční nákladní doprava není pro členské státy prioritou. No a tyto koridory s sebou nesou určitou zodpovědnost tak tež ty časové lhuty, které navrhujete. Dva roky, šest měsíců pro předložení katalogu návrhů pro takováto spojení. Potom otázky určování slotů pro nákladní dopravu. To všechno jsou dosti citlivé, nesnadné otázky, ale nakonec se nám podařilo dospět k nějaké dohodě a naše politická skupina je docela spokojená. To první čtení to bylo zamítnuto a nakonec jsme udělali takový kruh a nakonec jsme se dohodli na společném stanovisku a myslím, že jsou tam značné rozdíly. Máme Teď ten katalog, na tom jsme se dohodli. Katalog hlasování. Myslím si, že se nám podaří dát dohromady velkou většinu a chtěl bych poděkovat kolegyněm a kolegům a říct jim, že prostě někdy se musíme svých ambicí vzdát nebo je musíme trošku zmírnit. Možná, že budeme muset některé pozměňovací návrhy stáhnout. I já jsem stáhnul některé mé pozměňovací návrhy a taktéž pan Marinesku. Takže prosím, nemyslete si, že když některý náš pozměňovací návrh není schválen, že je to porážka, protože náš úspěch eh, budeme měřit tím, zda se nám podaří schválit ten celkový text a jestli se nám podaří pomoci železnicím ve chvíli krize, aby se zase zvedly a aby mohli na pomoci naší hospodářské obnově. Paní Bilbao Aldi. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych samozřejmě eh, ráda poděkovala panu Marinesku, protože je jasné, že pracuje na velmi, velmi složitém tématu. Já bych ráda poděkovala samozřejmě také sekretariátu a všem asistentům, kteří trpí daleko více než my. Dnes ráno jsme měli poslední jednání, všichni jsme předložili pozměňovací návrhy, také skupina ALDE předložila spoustu pozměňovacích návrhů, o kterých eh, jsme nehovořili na předcházejících eh, jednání. Všechno samozřejmě s cílem prvního čtení v Evropském parlamentu a chci říci, že my jsme se účastnili opravdu všech jednání s cílem nějakým způsobem co nejvíce přispět a dojít k tomu nejlepšímu řešení. Také s cílem vytvořit tady evropský projekt a e, zohledňovat všechny pozměňovací návrhy z evropského hlediska. Chci říct, že tento projekt je naprosto zásadní. Co se týče e, definice komise příloha 1, ve které chce e, mít definovány nové koridory, tak my jsme řekli, že si myslíme, že ten, tato příloha 2 by měla být součástí samotného textu. Příloha 1 ve kterých se hovoří tedy o těch různých eh, koridorech. Já bych ráda využila tuto příležitost, abych eh, to řekla. My jsme se eh, několikrát rady ptali, proč navrhuje zrovna tyto koridory a ne jiné. A chci říci, že bohužel jsme od rady žádnou odpověď nedostali. Říkají, že to je rozhodnutí členských států. A já doufám, že se shodou, které snad dosáhneme, se ta situace změní. Chci říci, že pozměňovací návrh týkající se první přílohy, eh, tak eh, o ní samozřejmě budeme hlasovat a nebudeme ji moci přijmout. Chci říci, že eh, chceme samozřejmě co nejlepší první čtení a dnes eh, ráno jsme dosáhli eh, mnohých kompromisů, ale je zde neustále jedna otázka, ta jediná přepážka. Já to schrnu. Existují tři postoje. Třetí, eh, ten jste již možná vyslyšeli. Eh, druhá, která hovoří pro jedné jediné přepážce pro všechny koridory. Tady si myslím, že eh, není moc proveditelná. Další, která hovoří o jediné přepážce pro každý členský stát. A dnes dnešní debaty také vyšel další návrh a to znamená třetí alternativa, která by mohla být eh, řešením pro všechno. To znamená jediná přepážka pro každý koridor. Takže to si myslím, že by přidalo také evropské dimenzi tohoto eh, projektu. To by také mohlo vést k tomu, aby členské státy se opravdu snažily o to, aby ty koridory fungovaly, aby se snažili problémy řešit společně a účinněji. A my si myslíme tedy, že by to mohlo být řešení, že bychom takovýmto způsobem mohli dojít ke schodě. Co se týče plánování investic, eh, rada byla zdrženlivá, nechtěla hovořit o investicích s, ve spojení s tímto, témat, s tímto tématem, ale Nakonec jsme také došli k dohodě, to znamená, bude se zde hovořit o plánování investic. A chci říci, že obecně po všech těchto aspektech, které jsem zmínila, si myslím, že budeme moci dojít k dohodě během zítřejšího hlasování. Děkuji. Mr. pan Kramer. Děkuji. Já bych také samozřejmě rád v první řadě poděkoval eh, panu zpravodaji Marinesku, poděkuji také eh, sekretariátu, také všem stínovým zpravodajům. Dva zásadní body pro nás byly nejdůležitější. Takže původní představa komise, která by se týkala eh, přednostního nákladního koridoru. To je něco, co jsme museli zamítnout, protože my máme samozřejmě různé rámcové podmínky. Hovořili jsme o nich. Eh, já jsem z Německa a smíšený provoz je eh, v podstatě skutečností na všech na všech kolejích, na všech trasách v některých eh, státech tomu tak není. Samozřejmě například eh, koleje pouze pro rychlostní vlaky jsou používány jenom pro rychlostní eh, vlaky, ale chci říci tady, že ty, ty rámcové mm, rámcové podmínky jsou jiné. Samozřejmě u těch menších vlaků to třeba ne vždycky platí, to, co jsem řekla o té smíšené dopravě, ale Myslím si, že si všichni musíme uznat, že tyto různé úrovně prostě existují a žádný z nás, žádný eh, z politiků nemůže jít domů a eh, říci, eh, že teď máme mezinárodní nákladní dopravu a z toho důvodu všichni, kdo se chtějí nějakým způsobem připravovat po kolejích musí čekat o hodinu a půl déle. Ještě pár věcí, na které jsem chtěl upozornit a které považuji za naprosto eh, zásadní. Máme tady nové delegované akty, akty přenesené pravomoci. Je jasné, že Evropská, Evropský parlament eh, je bude využívat. Komise nebude moci přijímat rozhodnutí jen tak sama. Bude potřebovat náš souhlas ve chvíli, kdy bude něco pozměňovat. A já bych byl rád, aby to tak opravdu fungovalo. E, já bych se chtěl zeptat, jak tedy s těmi, e, jak se postavíme k těm one-stop shops a k těm e, gremím. Co se stane, když gremia budou proti těm manažerům infrastruktury? Je jasné, že že manažeři infrastruktury struktury budou dávat zelenou pro využívání eh, těchto tras. To znamená, že to nemůže být ten neutrální úřad, který řekne, eh, my budeme používat právě tuto trasu a je nám jedno, co se stane s vaší, eh, s vaší další dopravou. Může to tedy fungovat pouze tehdy, pokud s tím budou souhlasit manažeři infrastruktury. Pouze tehdy po jejich souhlasu může příslušný úřad říci, tak ano, tato trasa bude využívána. To znamená, že tady nebude docházet k žádnému upřednostňování tady musíme počítat s tím, že potřebujeme v první řadě souhlas těch manažerů, ale ve chvíli, kdy oni řeknou ano, tak její své ano eh, nemůžou stáhnout. Eh, konkurence eh, schopnost nebo konkurence v různých státech je samozřejmě jiná, protože v některých státech dochází k, k určitému protekcionismu, k rezervaci určitých tras takovým způsobem, aby konkurenční podniky je nemohly využívat. My tady samozřejmě nechceme dělat žádný dumping a musíme udělat všechno pro to, aby k němu nedocházelo. Ale ve chvíli, kdy tedy e, příslušní manažeři řeknou, že se tato trasa otevře, tak musí být otevřena. Co se týče těch one-stop shop, my jsme o tom hodně hovořili. Naše představa byla taková, potřebujeme nadřízený úřad, Eh, u kterého si podniky můžou žádat o povolení. Tak, aby to tedy bylo opravdu zastřešující, aby eh, každý podnik nemusel jít ke čtyřem různým lidem na čtyřech různých eh, úřadech. A e, také samozřejmě chceme, aby to finální rozhodnutí přijímali ti manažeři infrastruktury. Dále e, další důležitá otázka. E, komise má před sebou, jako kdyby existovaly dvě, dva úřady. Jeden, který vydává povolení a přeskomává žádosti a další úřad, který odsouhlasuje krátkodobé a středně dobé investice. Já si myslím, že tohle by určitě vedlo k, k dvojité diskuzi. Pokud tedy například bude existovat nějaká žádost, která nebude moci být eh, zohledněna, pokud dojde tedy eh, k debatě o tom, zdali ta žádost bude přijata nebo nebude přijata, tak by to mělo probíhat na jednom místě a organizovaně. Eh, například v, na eh, železniční trati u Rostoku, tam jsme potřebovali tam jsme potřebovali na tu úpravu daleko déle a v podstatě ještě pořád není u konce. Nicméně my jsme jednali a došli jsme ke spoustě kompromisních eh, řešení a já bych za všechna tato řešení a za tuto schodu ještě jednou všem svým kolegům, se kterým jsem jednal, poděkoval. Děkuji. Děkuji a teď je eh, další řečník za ECR. Děkuji vám, pane předsedo. Já v zásadě také podporuji tu zprávu, a kompromisy, které předložil zpravodaj. Obzvlášť samozřejmě souhlasím s tím, s tou myšlenkou koridoru. Ale myslím si, že krom toho, eh, jestli to bude skutečně evropské, bychom se také měli zeptat, jestli to bude fungovat, protože my se snažíme vytvořit eh, takový společný orgán, tu jednotnou přepážku a to je věc, kterou bych chtěl hlavně kritizovat. Bude vůbec fungovat? Nebylo by lepší, kdybychom si ponechali ten systém těch národních orgánů, národních infrastruktur, ale snažili se je lépe propojit alespoň na nějakou dobu a snažit se zajistit, že ten systém zajistí dostatečnou transparentnost, časové lhuty a tak dále, protože když se pak ukáže, že ta jednotná časová přepážka nefunguje, tak z toho nic nebude, budete čekat na sloty a bude s tím problém. A jak už to bylo řečeno, máte země, eh, kde jezdí hodně vlaků, jako Německo nebo velké země jako Francie. A myslím si, že není možné, že aby se na takové jediné přepážce rozhodli, zda ten vlak projede nebo nebude. Tam třeba zajistit spolupráci mezi Francií, Německem a tak dále a tak dále. Takže já bych jakožto takový kompromis navrhla, abychom se nejdříve pokusili lépe propojit ten současný systém, uvidíme, jak to bude fungovat pár let, potom to hodnotíme a podíváme se na to, zda je možné vůbec zavést tu jednotnou přepážku byl by to takový funkční postupný postup. Já si na to vzpomínám, eh, jak to bylo s poštou. Pan předseda velmi dobře ví, jak to bylo v poštovním sektoru. Začalo se jednat před deseti lety. A eh, nejdřív jsme měli každý úplně jiné názory a potom jsme se úplně přiblížili. A vy jste tam byl také, že ano, já jsem skoro zapomněl. Ale byl to postupný proces, krok za krokem a já si myslím, že takovýto postup by byl lepší i tady, než se snažit okamžitě zavést jednotnou přepážku s rizikem, že to nebude vůbec fungovat. Takže já se, co se této části um, návrhu týče, zdržím. Děkuji. Děkuji, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já bych také samozřejmě rád poděkoval eh, zpravodaji Mm, naše politická frakce považuje také za velmi důležité, aby existoval jeden evropský koncept, aby to byl projekt evropské dimenze. Víme, že ani u tohoto tématu to nebude jednoduché, ale myslím si, že to, co již vypracoval zpravodaj se svými stínovými zpravody, je opravdu skvělé a ubírá se právě tímto směrem. Myslím si, že tady by tento orgán už měl také přeshraniční charakter, což je dobré. Co se týče eh, plánování a investic, tak eh, my podporujeme to, co již bylo řečeno. Myslíme si, že je třeba, eh, aby existovala možnost krátkodobého, ale i dlouhodobého plánování a investic, protože Eh, eh, máme tady určitý omezený čas pro určité druhy projektů a to si myslím, že musíme brát neustále na vědomí. V každém případě zpravodaj a všichni, kteří pracují tímto směrem, tak mají mou podporu a mají podporu také mé politické frakce a myslím si, že tento eh, postoj musíme dále zastávat také na všech vyjednáváních s radou a s komisí. Děkuji. Děkuji, pane El Khadraoui. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na to, co říkal předchozí řečník. Chtěl bych také poděkovat zpravodaji za jeho výtečnou práci a myslím si, že nakonec jsme odvedli mnohem víc práce a dosáhli mnohem většího pokroku, než jsme mysleli. Myslím, že bychom si měli položit dvě základní otázky. Za prvé, je implementace této směrnice skutečně pokrokem? Podaří se nám tímto zajistit, že nákladní železniční doprava bude efektivnější, rychlejší, spolehlivější, skutečně se tak přiblížíme integrovanému evropskému systému železnic? A druhá otázka se týká metody. Je toto navrhované řešení skutečně praktické, je skutečně dost flexibilní? A podle mého názoru odpověď na obě tyto otázky je v zásadě ano, jakkoliv nic není dokonalé, mluvíme tady o kompromisech. A jsou tady dva důležité faktory. Za prvé, definice železničních koridorů. A já si myslím, že by bylo vhodné, abychom do přílohy dali seznam. Nicméně náš přístup musí zůstat flexibilní. aby bylo možné to v budoucnosti měnit delegovanými akty a abychom mohli měnit postup. A za druhé, ty jednotné přepážky bychom měli využívat proto, aby kapacita koridorů byla rozdělována efektivním způsobem. Já myslím, že to navrhované řešení je dobré. Nemyslím si, že bychom ty přepážky měli mít na národní úrovni, protože to jaksi není v duchu toho návrhu. Myslím, že bychom se měli snažit o takový integrovaný systém, který by měl jednu jedinou přepážku. Ale chtěl bych také dodat, že bychom mohli tady použít také integrovaný systém koordinace. Ten současný systém funguje, ale možná ne úplně ideálně, takže bychom potřebovali jít ještě o krok dál a myslím, že ta jediná přepážka je dobrý způsob, jak to učinit. A také je důležité, abychom vymysleli nějaký postup pro řešení sporů. A už budu končit, pane předsedo? Nemyslím si, že bychom měli udělat tu chybu, že si budeme myslet, že jen tohle bude nějakou revolucí eh, pro efektivitu v železničním sektoru. To je jen jedno opatření z mnoha a až budeme později mluvit o té zprávě pana Groše, tak si to uvědomíme. Takže my potřebujeme spoustu různých opatření. Chceme zajistit, že evropská železniční doprava, hlavně ta nákladní doprava, bude efektivnější a konkurenceschopnější. Takže Tohle je důležitý, ale malý krok vpřed a my zpravodaje plně podpoříme. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Ano, já jsem ho připojit k mému předřečníkovi, který říkal, že jsme se vydali správným směrem, pokud chceme samozřejmě účinnější železničnější dopravu, ale také souhlasím s tím, že je to pouze jedno z mnoha opatření. Chceme, aby železniční doprava fungovala opravdu dobře v celé Evropě a přeshraničně. Nicméně Spousta věcí je pouze na papíře a ještě vůbec eh, nefunguje. Dvě věci. Pan Kramer už to zmiňoval v Německu prostě nemůžeme uplatnit nějaké upřednostnění nákladní dopravy, protože by to mělo negativní dopad na osobní dopravu, takže to je jasné. A druhá věc, One Stop Shop. E, tady je to mu opravdu tak a v naší frakci se neustále o tom ještě disky, diskutuje, tedy jaké je to nejlepší řešení. Paní Blbeo hovořila o těch e, třech e, možnostech. Možná, že ta evropská alternativa by byla asi nejlepší, to znamená jednu one-stop shop pro každý koridor. U nás máme některých poslanců, kteří to podporují, podporují ale také eh, jinou alternativu. Možná, že tedy ty eh, národní one-stop shop byly v pořádku, pokud by byly lépe koordinované. Myslíte si, že by to nebylo lepší? Možná, že by to bylo lepší, než když bychom se tady snažili zavést nějaký další nový eh, systém. My tady nechceme žádné zdvojení, my nechceme nic komplikovat, my chceme, aby to bylo co nejjednodušší a aby to fungovalo co nejefektivněji. Já rozumím všem, kteří říkají, že potřebujeme jeden one-stop shop eh, pro koridor. Eh, ono by to možná nebylo možné, eh, kdybychom neměli tady One Stop Shop na jeden koridor, protože by to vedlo k mnohým sporům a jak by byly ty spory řešeny. Já si myslím, že to je v každém případě ještě téma, o kterém budeme dále hovořit, ale pokud tedy budeme nebo zůstaneme u těch národních one-stop shop, tak musíme zajistit jejich lepší koordinaci. A to pouze to může vést k tomu, aby celá železniční doprava v Evropě fungovala lépe. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu Marineskovi a také všem jeho spolupracovníkům, kteří pracovali na vypracovávání tohoto této složky, která je tak složitá právě pro oblast železniční, dopra- železniční dopravy. Já si myslím, že by bylo zajímavé zamyslet se nad tím, zdali v případě, kdybychom, kdyby se nám nepodařilo prosadit tu myšlenku té jediné přepážky, tak tady zazněl další nápad, tedy toho jednoho správce pro každý koridor. E, to si myslím, že by mohlo fungovat, pokud bychom samozřejmě zajistili správnou koordinaci, protože e, co se týče těch národních úřadů, tak víte, že ta koordinace mezi státy nevždycky fungovala. V každém případě by to mělo být něco nadnárodního. E, také bych ráda řekla panu Neskovi. On předložil tady dva pozměňovací návrhy, se kterými já nebudu moci souhlasit. Já jsem pouze chtěla říct, eh, aby se na to podíval, co se týče 116. Eh, tady pouze na konci doplňuji část, o které on nehovoří eh, v článku 3. To znamená, že koridor musí integrovat samozřejmě transevropské sítě, ale tady se hovoří o tom, že současné železniční projekty, které jsou, na kterých se pracuje v tuto chvíli, by měly již zohlednit tu nutnost přizpůsobení se těm novým koridorům. Takže to je to jediné, co jsem chtěla říct. To znamená, že všechny transevropské sítě a koridory, které jsou jsou v tuto chvíli již rozpracovány, tak musí se přizpůsobit těm naplánovaným koridorům. A co se týče 158, tak chci říci, že kromě tedy oblasti působnosti, tedy těch přístavů, ať už jsou vnitřní nebo vnější, tak já bych chtěla, aby tady byly zohledněny ty multimodální platformy, protože eh, tady bude spousta, eh, spousta způsobů dopravní přepravy, které budou vyžadovat eh, velmi rozmanité služby v souvislosti s nakládkou a vykládkou takže prosím zohledněte jen tyto multimodální platformy tak, aby všechna ta, všechno to přepravované zboží mohlo být dopraveno. Děkuji. Pan Kramel chtěl, ale doufám jen velmi stručně. Dvě věci jsem zapomněl. Dnes eh, ráno jsme se shodli se zpravodajem eh, v článku 13.5.1, to máte na 14. stránce, a poté kompromis H, silent freight trains, by měly být zohledněny. Takže to jsou ty dvě věci, které jsem zapomněl říci dál pan můj kolega má samozřejmě pravdu, když zmiňuje problém různých rámcových podmínek, protože dokud tyto rámcové podmínky budou eh, tak eh, různé, pokud ty daňové podmínky budou tak různé v eh, různých členských státech, tak si myslím, že nějaké přeshraniční řešení nebude možné. Děkuji jen velmi stručně za sebe. Já také blahopřeji zpravodajovi k jeho práci a samozřejmě také stínovým zpravodajům. A mě také dělá starost, železniční nákladní doprava v Evropě. Já myslím, že čím méně budeme jednat, tak se nakonec ukáže, že v Evropě už nebude žádná pořádná nákladní železniční doprava za 20 let, řekněme. A velmi mě frustruje, jak tady říkal pan Liberacky, že někdy potíž se snahou rozvinout naše železnice Tyto potíže často zapříčinují železnice samé a také členské státy. Říkali jste tu, že tohle je malý krok vpřed. Já jsem si vzpomněl na Neila Armstronga, když udělal ten, když se dostal na měsíc a um, také k tomu řekl takový slavný citát a jestli dovolíte, abych ho tak trochu plagiarizoval, tak bych řekl, tohle možná je malý krok pro železnice, ale my potřebujeme veliký skok pro lidstvo. Pan z komise. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve za komisi poděkovat panu Marineskovi, stínovým zpravodajům a celému výboru TRAN, protože já jsem rozvoj té diskuze po prvním čtení a ty nesnadné začátky druhého čtení sledoval. A mám pocit, že nám to opravdu umožňuje postoupit trochu dál. Já si vezmu ještě potom slovo k některým pozměňovacím návrhům konkrétně, ale obecně bych chtěla říci, že ta diskuze o tomto návrhu na řízení komise se celá točí kolem toho, zda chceme v sektoru železnic ponechat status quo, to znamená, že budeme mít operátory a železniční společnosti, které jsou organizovány především na národní úrovni a potom teprve na úrovni evropské. A nebo jestli opravdu chceme, aby železniční doprava byla organizována na evropské úrovni, abychom k tomu měli koordinovací mechanismy a tam, kde to bude nutné, také regulační povinné mechanismy. Tato komise, tento výbor, TRAN, který na posledním zasedání vnímal velice kriticky implementaci prvního železničního balíčku, který pokládal za nedostatečný, má teď možnost výrazně přispět k té správné, dobré implementaci tohoto konceptu otevření trhu, hospodářské soutěže v oblasti mezinárodní dopravy tím, že schválí tuto zprávu a pozměňovací návrhy, které se ubírají tímto směrem. Bohužel jsou tady také pozměňovací návrhy, které se ubírají směrem opačným. A alespoň z hlediska komise bychom si na tyto měli dát pozor. Takže já se teď dostávám k těmto pozměňovacím návrhům, co nejstručněji. K té jednotné přepážce, no tak já bych vám nejdřív chtěla připomenout, že původní návrh komise, který nebyl zapracován do společného stanoviska rady, spočíval v tom, že budeme mít jednotnou přepážku na každý koridor. Aby tento organismus mohl rozhodovat o řízení dopravy v tomto celém koridoru od začátku až na jeho konec. Teď máme jednotné přepážky na národní úrovni, které se starají o více koridorů najednou, ale na národní úrovni, ale to nefunguje tyto jednotné překážky, které existují, jsou využívány jen částečně železničními společnostmi, které po nich žádají rozhodnutí. A je třeba říci, že způsob, jakým tyto jednotné překážky rozhodují, není vždy úplně ideální, co se týká přidělování kapacit některým společnostem spíše než jiným, nebo dokonce rezervování určitých kapacit, které pak nejsou vůbec využity. Takže, aby to bylo transparentní a aby chom nikoho nediskrimino- nediskriminovali, měli bychom mít nutné přepážky na koridor. Jednu na koridor. A ty by samozřejmě byly potom kontrolovány regulačními orgány, abychom zajistili správnou hospodářskou soutěž. Já vidím, že jsou tady různé návrhy, například 140, 142, kde chtějí ty regulační orgány vyloučit, ale to by byl obrovský krok na zpátek. A co se potom týká těch povolených kandidátů? To je naprosto zásadní pro tento návrh, protože v současné době tito povolení kandidáti, to znamená operátoři, kteří nejsou operátoři železnic, ale které mohou potom dopravu předat železničnímu přepravci, mají v současné době povolení na národní úrovni. Nicméně nehnutně pro celý koridor. Takže je třeba, chceme, aby ty koridory fungovaly, musíme zajistit rovné podmínky pro všechny v celém koridoru. To znamená, že je třeba, aby tito kandidáti s povolením ho měli pro celý koridor. Tohle je pro komisi naprosto zásadní a já jsem velmi rád, že parlament a komise TRAN tento princip chce podpořit a myslím, že na to musíte trvat, eh, až budete jednat s radou, abychom měli skutečně nějaký výsledek. Už jsme tady měli nějaké kompromisní návrhy, ale myslím, že na tohle je třeba tlačit, pokud se chceme dostat někam dál. Protože pokud nevydáme toto povolení pro celý koridor těm kandidátům s povolením, tak pak si říkáme, k čemu to vůbec bude. Potom ten správní orgán. No tak, pro nás by to měla být nějaká správní rada, nějaký takovýto koordinační orgán, který bude mít rozhodovací pravomoce. K tomu to bude mít právní osobnost a samozřejmě se tam nesmí míchat žádné zájmy, nesmí tam dojít ke středu zájmu. Chceme, aby na té správní radě nebyly společnosti, železniční společnosti, protože to jsou klienti. Kdežto ta správní rada má operovat tu infrastrukturu a je třeba toto odlišovat, aby mohla hospodářská soutěž probíhat správně. Železniční společnosti jsou klienti těch koridorů. Mohou se například scházet v nějakých konzultačních radách. Jejichž názory se samozřejmě budou brát v úvahu až se bude rozhodovat o zprávě koridoru, ale nebudou mít rozhodovací pravomoce, protože to by zasahovalo do hospodářské soutěže. A taková velmi delikátní otázka. Během prvního čtení se mluvilo o těch prioritních pravidlech tady v parlamentu. Já si myslím, že kompromis, který nakonec byl na radě odsouhlasen, komisi tak úplně neuspokojil. Uvědomujeme si, že je to velice, velice citlivá rovnováha, uznává to i zpravodaj. Jeho pozměňovací návrhy konec konců nejsou příliš vzdálené od toho společného stanoviska. Nicméně máme tady ještě další pozměňovací návrhy, které já považuji za docela nebezpečné. My neříkáme, že nákladní doprava na železnicích je důležitější než osobní. To ne. Říkáme pouze, že v celém koridoru ti operátoři se musí dohodnout na společných prioritních pravidlech, která nebudou diskriminovat nákladní dopravu oproti dopravě osobní, což se v současné době děje. Takže žádné výhody pro nákladní dopravu, ale ani žádná diskriminace. A proto si myslíme, že některé návrhy 151 a 153 které jsou proti aplikaci těchto prioritních pravidel během špičky, jsou naprosto nepřijatelné, protože jdou proti duchu celého nařízení a v podstatě ho zbavují jakékoliv efektivity. Máme tady pár pozměňovacích návrhů těm regulačním orgánům. Nemůžeme mít evropského regulátora pro všechny železnice. Samozřejmě, že to váže vždy na národní sítě. My potřebujeme více regulačních orgánů, které budou koordinovány. A už budu končit, vidím, pane předsedo, že Marko už začíná být netrpělivý, takže to uzavřu s tím, že pro komisi ta spousta pozměňovacích návrhů, která se týká rozložení koridorů, jsou velmi důležité. Poslanci je tady prezentovali, já chápu, že je to pro ně důležité, ale podle nás jejich nejdůležitější hodnota spočívá eh, v jejich eh, jaksi statutu v rámci té sítě. A není to jen zeměpisná záležitost. Takže podle nás nejdůležitější z hlediska toho koridoru je poptávka na trhu. A ne jestli se zrovna takovéto zeměpisné rozložení líbí tomu, kdo předkládá nějaký pozměňovací návrh. A tím bych to ukončil. Děkuji. Děkujeme, pane Pascarelli. Ano, my na rozdíl od různých typů dopravy se snažím opravdu dodržovat čas, proto jsem tím kladívkem už mával. Takže pane Marinesku, velice rychle ještě na závěr. Děkuji, pane předsedo, opravdu, velice stručně. Pan Al Kadraví má pravdu, my jsme se snažili opravdu zlepšit status quo, to byla naše původní myšlenka, když si uvědomíme to, že dojde k určité koordinaci investic v této oblasti, že tyto programy v oblasti dopravy budou zlepšené. Pokud si uvědomíme, že skutečně budeme mít tu jednotnou přepážku, tak už to samo o sobě představuje určitý pokrok, určité zlepšení status quo. Komise všechny ty obavy, o kterých jste se zmínili, já opravdu doufám, že to všechno vyřešíme zítra po hlasování. Ještě jednou všem děkuji za jejich připomínky, poznámky, návrhy a rád bych poděkoval i stínovým zpravodajům. Děkujeme, pane zpravodaji. Rád bych připomněl, že budeme hlasovat zítra dopoledne hned v 9 hodin a budete tudíž potřebovat své hlasovací kartičky. Možná to bude delší a komplikovanější než obvykle, ovšem uvidíme, jak nám to půjde. To znamená zde v 9 hodin ráno, zítra. Prosím, abyste měli své hlasovací karty k dispozici. Dalším bodem na našem programu je udržitelná budoucnost pro dopravu. Slovo má pan Groš. Děkuji, pane předsedo. My jsme se se sekretariátem dohodli, že dnes tady proběhne diskuse že v následujících 14 dnech připravím a prodiskutuji pozměňovací návrhy s kolegy. K červnu budeme tedy moci hlasovat. Omlouvám se, takže pokud byste si chtěli dál povídat a setkávat se, tak prosím vás, jděte ven. V tomto sále probíhá pouze jedno jednání a je to jednání našeho výboru. Všech na ostatní setkání, prosím vás, vyříte si to za dveřmi tohoto sálu. Takže eh, poté bychom to všechno odhlasovali na plénu v červenci a já bych byl velmi rád, kdybychom se tohoto časového harmonogramu eh, drželi. Více jak 300 pozměňovacích návrhů jsem obdržel Hmm, myslím si, že bychom to neměli vnímat jako něco negativního. Myslím si, že eh, v konečném důsledku spousta pozměňovacích eh, návrhů jde stejným směrem k, eh, odstavci 2170 pozměňovacích návrhů. Tady jsem si jistý, že najdeme nějaký jeden kompromis těchto 42 pozměňovacích návrhů přichází s novými nápady a poté nějaké ještě jazykové věci. To si myslím, že se rychle vyřeší, co se týče těch nových návrhů. Tak tady se hodně odkazuje na strategii 2020 E, také co se týče emisí CO2, tak já předpokládám, že když se shodneme na jedn, jednom referenčním termínu, tak si myslím, že všichni budeme moci pracovat s těmi stejnými čísly a tímto bychom si už mohli v podstatě očkrtnout už 14-15 e, pozměňovacích návrhů. E, kromě toho Eh, všichni se shodneme na to, že doprava eh, hraje velmi velkou roli také pro sociální a ekonomický rozvoj, že je velmi eh, důležitá, takže to si myslím, že je všechno jasné. Já si myslím, že bychom tedy neměli zapomínat na to, že je to důležité téma, že ty cíle rozvoje jsou jasné, ale my samozřejmě musíme udělat všechno pro to, aby rozvoj ekonomiky šel ruku v ruce s rozvojem eh, sociálním, s podporou životního prostředí a tak dále. Když už tedy hovoříme o daních, poplatcích a tak dále, tak tady také se hovoří o internalizaci externích nákladů, eh, o problematice CO2, eh, v otázky bezpečnosti, otázky životního prostředí. To jsou všechno otázky, které jsou samozřejmě prioritní. My eh, asi zavedeme novou kapitolu, která se bude týkat pouze bezpečnosti. K tomu bychom tady mohli odkazovat na nový program nebo na druhý program týkající se bezpečnosti eh, na silnicích. Samozřejmě se budeme také věnovat zeleným koridorům, pro ty musíme najít prostor, stejně tak jako pro další aspekty. Eh, samozřejmě musíme najít nějakou vyváženost mezi tím, co je opravdu důležité časté a mezi tím, co je možná až příliš podrobné nebo detailní, musíme zohlednit samozřejmě všechna předcházející jednání a na to, eh, co je opravdu naším cílem těžiště eh, práce, a to chci zopakovat, eh, je tedy finanční fond, tak takový, který by mohl podporovat rozvoj. Finanční nástroje jsou velmi důležité které jsou velmi důležité. Tento fond může vycházet z toho stejně, jak také řekla komise, může tedy pracovat s různými Eh, mezi různými druhy dopravy, musí ale také počítat eh, s provázáností, s politikou soudržnosti, s politikou eh, rozvoje venkova a tak, venkova a tak dále. To znamená, že tady musíme opravdu zajistit propojení těch nástrojů, o tom jsme hovořili již minulý týden musí ale také pracovat s novými nástroji, hlavně to, co se týče záruk ne pouze tedy co se týče té první infrastruktury, ale co se týče také těch záruk a bezpečnosti v první fázi. Co se týče efektivní komodality, eh, tak eh, já chci říct, že já jsem přesvědčen, že eh, tady opravdu to závisí na všech druzích dopravy. Všechny druhy dopravy by měly být přátelštější vůči životnímu prostředí. Všechny by měly respektovat životní prostředí. Já jsem také přesvědčen, že zítra nebo v budoucnosti budeme muset najít lepší Eh, propojení mezi různými druhy dopravy, ať už je to osobní a nákladní doprava a tak dále. A musíme samozřejmě už zohledňovat eh, sociální, ekonomická, eh, ekonomické aspekty a tak dále nesmíme k tomu přistupovat tak, jak v minulosti, když jsme říkali, že ano, ekonomický rozvoj na jedné, straně, na jedné straně a všechno ostatní na druhé. Všechno musí být propojené. Co se týče těch měřitelných cílů, tak já si myslím, že ten, na tom principu se shodneme napříč frakcemi politickými. Já bych chtěl poděkovat také všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Eh, my samozřejmě víme, že jde také Eh, o politiku, ale jinak si myslím, že všichni máme ten stejný cíl. Dále ta slavná agentura. Mně nejde o to tady vytvořit nebo zřídit novou agenturu. Já prostě jenom potřebuji jedno místo, které to všechno bude moci koordinovat nebo které zaměstná možná pár nových lidí. Ehm, co se týče silniční dopravy, stejně jako jiných eh, druhů dopravy, tak je pravda, že potřebujeme nějakého, i když si to nechceme přiznat, nějakého evropského regulátora. Existuje spousta evropských snah, které na konci rozkotají z toho důvodu, eh, že jsou v podstatě zamítnuty nebo pozastaveny národními orgány nebo národními úřady. Takže stručně řečeno to, co jsem již několikrát říkal, eh, pokud eh, budeme mít, eh, nebo pokud bychom chtěli agenturu, která bude jenom eh, produkovat statistiky a věci na papíře, tak ji opravdu nepotřebujeme, ale pokud chceme nějakou účinnou agenturu, která bude spolupracovat, která opravdu bude koordinovat a efektivním způsobem, tak to je to, co potřebujeme. Samozřejmě o tom můžeme hovořit v rámci Eh, té naší současné diskuze a strategie 2020. Já v každém případě Děkuji všem. V následujících 14 eh, dnech se spojím se všemi stínovými zpravodaji a se všemi, kteří předložili pozměňovací návrhy, které bych eh, rád zapracoval do toho návrhu. Myslím si, že v každém případě ten seznam hlasování o těch pozměňovacích návrzích potom nebude tak strašný, tak jak byste si možná v tuto chvíli mohli představit. Děkujeme, pane Groši. Ano, jistě, pokud teda budete moci nějak zestručnit ten hlasovací seznam, tak samozřejmě budeme velice rádi za SND, paní Alvarezová. Gracias, presidente. Gracias, gracias Mr. Grosch. Eh, primero le querría... Děkuji, děkuji za slovo a děkuji rovněž zpravodaji. Ráda bych poděkovala za toto stanovisko, protože si myslím, že to posiluje naše roli Evropského parlamentu. Budeme tímto způsobem moci opravdu zdůraznit i naši pozice do budoucna. Mám několik pozměňovacích návrhů, vážený pane předsedo. Většinou se snažím pouze doplnit text pana Groše tímto způsobem. Myslím si, že jsme velice jasně řekli to, že bezpečnost skutečně by měla být naší nejdůležitější prioritou a zároveň teritoriální soudržnost, územní soudržnost, to je nesmírně důležité pro udržitelnost v oblasti dopravy. Pokud budeme schopni reagovat Eh, tímto evropským způsobem na dopravu, tak si myslím, že právě těchto cílů bychom mohli dosáhnout. Druhá záležitost, vy už jste se o tom zmínil, eh, pane Groši, to je ta otázka finančního fondu. I v této oblasti souhlasím. Souhlasím s tím, že pokud vytvoříme tuto politiku v této oblasti, tak samozřejmě musíme zároveň mít k dispozici určitě finanční rámec pro implementaci. Ovšem měli bychom jít nad rámec tohoto fondu, nemělo by jít pouze o nějaký konkrétní fond. Měli bychom v podstatě zaručit určité procento v rámci scénáře, který přijmeme v následujících letech v Evropě. A tímto způsobem v rámci finančního rámce, o kterém už se zmínil pan Groš, bychom měli dodržet to základní zlaté pravidlo. To je zásadní proto, aby opravdu opravdu to byl přístup, kvalitní přístup v rámci celého balíčku, tak aby opravdu jsme měli finanční k dispozici, které by mohly být amortizovány v průběhu několika let, které bychom měli k dispozici pro oblast cestovního ruchu dopravy, abychom s nimi nenakládali s těmito finančními prostředky jako s obyčejnými finančními fondy. Jedna záležitost, která není zmíněna ve vaší zprávě, to je záležitost účinnosti. Účinnosti já komunální účinnost, já nevím, zda jsem to správně pochopila, já si myslím, že by se měla být určitá účinnost mezi jednotlivými typy dopravy, ať už o nějaké specifické typy dopravy po železnici nebo na moři, nebo řekněme vnitrostátní vodní cesty. Čili proto bych se ráda zeptala, jakým způsobem byste chtěli, abychom dosáhli cílu v této oblasti těch původních cílů, které jsme si stanovili v tomto ohledu. Zároveň je důležité, abychom posílili práva pracujících, cestujících a roli veřejné dopravy. To jsou důležité věci, kterým bychom se měli ještě věnovat v následujících dnech. Děkujeme. Samozřejmě čas v politice je důležitý a včas čase máme i paní Griesbeck, která vystoupí za ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice rychle, já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ovšem bohužel dneska je doprava přetížená, nejde o budoucí dopravu, ale o tu dnešní. Tak že velice rychle, bez nějakých dalších metafor, bych opravdu velice ráda poděkovala, srdečně poděkovala panu zpravodaji Matthew Grošovi za úžasnou práci v tomto ohledu. Velice stručně bych připomněla pouze to, že opravdu je to člověk v našich očích a zároveň v očích eh, Alde, mé frakce, kterou zastupuji, opravdu člověk nesmírně důležitý. Myslím si, že strategicky je velice důležité, abychom zde měli opravdu co možná největší možnou většinu u této zprávy, která v podstatě znamená dlouhodobé cíle, tak abychom opravdu měli určitou silnou pozici v tomto dosie, v této oblasti, určitou strategickou pozici, to je pro nás důležité. Menší Groš nám připomněl ten obrovský počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Já mm, chápu ty jeho požadavky, abychom opravdu se snažili určité kompromisní návrhy, kterými bychom zvýšili tu účinnost a zároveň čitelnost těchto návrhů a zároveň, abychom opravdu udrželi do maximální možné míry, pokud jde o ten, ten, to znamená tu jasnost celé zprávy, aby to nebyla příliš dlouhá zpráva, která by se podívala na historii celé dopravy stručným způsobem, takovým opravdu silným způsobem, pokud jde o Evropu. Samozřejmě, že mm, nechceme, aby jsme měli něco, co by mohlo jak si uspokojit všechny, ale abychom měli určitě společný přístup. Snažili se o koherenci, o určitou stručnost této zprávy, tohoto textu, tak abychom opravdu například definovali, co možná nejjasnější způsobem naše priority v této oblasti, pokud jde o formu, o strategii, o celkový obsah, několik slov dovolte, to už některé věci byly zdůrazněny. Moje frakce je spokojená jsme opravdu velice spokojeni s tím, že ty hlavní cíle, hlavní cíle, to znamená to integrování, to znamená i záležitosti klimatických změn, to je zde velice jasně stanoveno, to znamená snaha o snižování emisí CO2, dekarbonizace, dále dlouhodobé cíle v tomto ohledu a možná i nějaké přechodné etapy v tomto ohledu, to by mohl být cíl a v podstatě i výsledek našich diskuzí, které probíhaly, pokud jde o pozměňovací návrhy. Další věc. Já osobně bych si přála konkrétněji určitý důraz toho společného nebe evropského. Samozřejmě, že to je propojeno i s evropskou železniční sítí, určitě možná bychom to měli ještě více objasnit, nenechat to v tomto otevřeném aspektu, protože, jak si pamatujeme, tu krizi, která nás postihla po výbuchu sopky jasně poukázala na to, že je zde určitá zájemná propojenost mm, v rámci celé naší evropské společnosti, že potřebujeme určitou evropskou koordinaci na evropské úrovni. Samozřejmě, že jsme se snažili najít nějaké obětného beránka, vysvětovali jsme, že, ale ovšem zjistili jsme, že Evropa nebyla dostatečně koordinována, ovšem kompetence se nebyly v tomto ohledu k dispozici. Čili já si myslím, že opravdu jsme měli v této složité situaci poukázat nebo snažit se o lepší koordinaci. To si myslím, že opravdu je velice důležité. Já si myslím, že je v tomto ohledu vhodné, abychom připomněli tuto důležitost, to znamená toho jednotného společného nebe. To si myslím, že opravdu je v tomto ohledu velice vhodné. Další důležité body, samozřejmě, moje skupina chce podpořit ten ten, to propojení jednotlivých typů dopravy, ta integrace. Já si myslím, že jsme několik, několik z nás jsme to už zdůraznili v návrhu, návrzích. To znamená integrovat do toho i tu městskou dopravu. Zpravodaj na to poukázal. A další důležitá věc jsem tohle, <clears throat> pokud je o bezpečnost, takový skutečně, abychom si představili takový systém, Nevím, kolik mám času, vážený pane předsedo. Už, už mi vypršel čas, nebo mohu ještě. Pokus, no já jsem, bych se mohla pokusit rychleji, ovšem pro tlumočníky to asi nebude moc příjemné, takže opravdu na závěr už jenom, pane předsedo, potřeba zaintegrovat všechny ty technologické prvky, které zde máme k dispozici, čistá vozidla, inovační přístupy, inteligentní vozidla, možná na celoevropské úrovni, pokud by to bylo možné podobně jako předseda rady nedávno na uh, už o tom hovořil, to znamená takové evropské, evropský elektromobil. No a podle mého názoru rovněž představit si určitý systém postihů těm, kteří porušují pravidla, to znamená v tom přeshraničním provozu, dosáhnout takového systému, řekněme celoevropského charakteru, pokud jde o postihy. To je pouze několik předběžných poznámek, možná ještě v průběhu rozpravy bych se přihlásila. Zatím vám všem děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, paní Lichtenberger za zelené. Ja, herzlichen Dank an den Bericht. Děkuji zpravodaj za jeho práci. Opravdu investoval spoustu času, energie, do toho, aby našel nějaké kompromisní řešení. Já se ale omezím pouze na ty body, u kterých si myslím, že bychom se opravdu měli snažit dojít ke konsenzu. Eh, celá ta oblast intermodality. Já si myslím, že je naší povinností, zmínit opravdu všechny druhy dopravy, které chceme propojit, protože my tady používáme zase eurožargon, kterému nikdo nerozumí. Takže já si myslím, že tady bychom opravdu měli zmínit a napsat všechny druhy dopravy, o které se jedná. Také bychom měli zcela jasně eh, říci, že chození pěšky a jezdění na kole také patří eh, do této intermodality. Takže doprava není jen to, co má kola. Takže eh, já si myslím, že to je v každém případě něco, co je třeba říci. Eh, další bod, který také považuji za velmi důležitý, když hovoříme o městských dopravních plánech, tak tady máme velmi zajímavou briefing note, kterou bychom také měli zohlednit. Já vím, že spousta měst nad 100 tisíc obyvatel eh, se už příslušným způsobem chová, ale poté eh, je také spousta měst, která k tomu přistupují tak, jako že za 15-20 let se k tomu eh, dostaneme. Já si myslím, že všechny tyto plány by měly být trošičku zrychleny a my bychom toto zrychlení měli podpořit a měli bychom se celé jasně vyjádřit. Když hovoříme o těch opatřeních, tak si myslím, že bychom se neměli omezit pouze na komodalitu, protože to je zase evropský žargon, ale měli bychom také velmi jasně říci, že chceme celou situaci zlepšit a to samozřejmě pomocí konkrétních eh, opatření, které budou součástí jednoho balíčku. Komodalita samotná, to je samozřejmě velmi pěkné slovo, ale jak jsem již řekla, já jsem právě teď o víkendu měla možnost hovořit eh, s občany Evropské unie a vypadá to, že ten náš eurožargon je opravdu něco, co by mělo mezi námi vzbuzovat obavy, protože se občas ve slovech ztrácíme a je to něco, co eh, naši občané nechápou a proto na to nemohou ani reagovat. Takže já si myslím, že bychom opravdu měli trošičku eh, dávat pozor na to, abychom se vyjadřovali jasně. Tady nejde samozřejmě pouze o formulaci, ale také o obsah. To znamená, že když něco řekneme, tak to musí být řečeno jasně. Samozřejmě, že existuje v podstatě taková jaksi nucená doprava, o tom uh, o tom mohou eh, mluvit města, která chrání eh, svá centra například. Eh, když jde tedy o ten finanční dopravní fond, tak pro mě je tady naprosto zásadní, aby byla dodržovaná všechna, všechna kritéria udržitelnosti, která se poté také odráží samozřejmě na tom samotném financování. To znamená, že financování eh, se bude řídit přesně tak, jak jsme řekli, to znamená 20 silnice, 15 eh, cesty pro cyklisty a pro pěší, a aby to prostě jasně bylo stanoveno v těch infrastrukturních plánech. Co se těch cílů týče, tak já samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba eh, stanovit konkrétní cíle. A to co nejrychleji, protože eh, bez toho se to prostě všechno ztratí v, nějakém, eh, v nějaké obecné retorice. A ráda bych tady upozornila na moje pozměňovací návrhy, ve kterých eh, se zmiňuje o uhlíkových emisích, tak ty jsou pro mě velmi, ty jsou pro mě velmi důležité, také co se týče eh, zdvojnásobení eh, možností na trhu právě pro udržitelné druhy dopravy. Když te se bavíme o tom fondu, tak pro mě je také velmi důležité to, aby to financování nepodléhalo diktátu krize protože tady si myslím, že bychom se dostali zase o krok zpět a že bychom v podstatě zrušili všechno to, co jsme financovali v posledních bodech. Ehm, spousta bodů, o kterých zde hovoříme, tak eh, je také v souladu s Evropskou agenturu pro životní prostředí a proto si myslím, že právě cíle spojené s udržitelností a se snižováním uhlíkových eh, emisí by měly být pro nás zásadní. A ještě jednou děkuji za, tento, za tuto velmi krásnou, pěknou zprávu. Děkujeme, pan Paskva. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych rovněž velice srdečně poděkoval panu Grošovi a nedělám to pouze z nějaké zdvořilosti. To skutečně ne. Je to opravdu úžasná, odvážná zpráva, kde opravdu velice upřímně analyzuje celou situaci v této oblasti, která je zásadní pro nás, pro všechny, pokud chceme stanovit nějaké hlavní směry Bílé knihy pro následujících deset let v oblasti dopravy. Myslím si, že v rámci této zprávy vidíme opravdu velice jasné popsání celé situace, analýzu, musíme se zaměřit na to, co už jsme, čeho už jsme dosáhli v této oblasti, musíme se podívat na oblasti, které bychom mohli ještě zlepšit, dosáhnout nějakého dalšího pokroku a samozřejmě zúraznit i ten finanční fond. Ta výzva, která nás čeká v této oblasti, je samozřejmě to, že se celý tento trh roste, musíme nalézt nějaké dobré kvalitní řešení, které zajistí jednak bezpečnou dopravu, to znamená v oblasti osobní, ale i nákladní dopravy. Samozřejmě musíme mít, eh, musíme celou situaci velice pečlivě diagnostikovat, musíme jasně říci, že není dostačující podporovat konkurenceschopnost mezi jednotlivými druhy dopravy, ale že to musí být doprava, která se zároveň doplňuje a která je účinná, efektivní. Jakmile hovoříme o těchto kritériích v oblasti účinnosti či efektivity, myslím si, že zpravodaj mm, správně tvrdí, že například vodní doprava není vždycky efektivnější než silniční doprava. To si myslím, že je nesmírně odvážný přístup, protože jde proti takovým těm obvyklým tendencím. Dále no, se hovoříme o efektivitě, té komunální efektivitě, to si myslím, že je velice důležitá záležitost, která bude důležitá do budoucna. Nejde o nějakou konkurenceschopnost těchto druhů dopravy, ale zároveň bychom je měli, měli bychom je nejdříve mm, zhodnotit, eh, vyhodnotit celou situaci, mělo být do určitou symbiozu, aby se zároveň doplňovaly tyto jednotlivé druhy dopravy, abychom podpořili koúčinnost v této oblasti, zájemnou účinnost jednotlivých typů dopravy. Pan zpravodaj velice správně poukazuje na to a já to podpořím, pokud Evropská unie skutečně bude chtít vytvořit určitou celoevropskou infrastrukturu v tomto ohledu, pokud skutečně Evropa bude chtít být průkopníkem této oblasti a využít naši stávající infrastrukturu, tak musíme navýšit finanční prostředky. Já jsem předložil, vážený pane předsedo, pět pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že všechny tyto návrhy reagují na podstatné záležitosti možná bychom je nemuseli brát úplně doslova všechny tyto záležitosti. Mm, zpráva jasně poukazuje na to, že bychom, zpravodaj poukázal na to, že bychom se neměli bát legitimní návrhu, které předložili členové eh, našeho výboru. Občas dojde k určitému překrývání podobných bodů a tak dále. Proto bychom měli nalézt nějaký možný vzoreček, kterým bychom pokryli z určité společné oblasti, tak aby nedocházelo k duplicitě. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za odvedenou práci a jsem si jistý, že tento jeho rigorózní přístup zajistí to, že nakonec budeme všichni spokojeni s tím finálním textem, který opravdu je úžasným Eh, úžasnou analýzou situace s ohledem na Bílou knihu. Jak už jsem se o tom zmínil, vážený pane předsedo, předložil jsem pět návrhů, tak aby jeden z nich hovoří o tom, aby ani jeden typ dopravy nebyl penalizován nějakým neférovým způsobem, nespravedlivým způsobem, jde o určitou eh, koefektivitu někdy v podstatě, řekněme, je námořní nákladní doprava asi co lepším způsobem dopravy, ovšem proto bychom neměli ten původní typ dopravy nějakým způsobem penalizovat. Dále například digitální tachografy, ty by nám mohly umožnit dosáhnout větší pružnosti v této oblasti, tak aby lidé, kteří pracují v této oblasti, mohli skombinovat svůj soukromý i profesionální život, což v minulosti vždycky tomu tak nebylo. Zároveň potřebujeme dlouhodobé investiční plány, které by pomohly a podpořily i technickou interoperabilitu celé této oblasti a zároveň zajistit to, aby námořní doprava byla co možná nejúčinnější. Proto si myslím, že opravdu v tomto ohledu bychom měli postupovat velice odvážně. Jsme proti liberalizaci přístavů. Musíme zajistit to, že budou k dispozici dostatečné finanční prostředky. Zároveň bychom se měli zaměřit na eh, vyřešení problému v oblasti krátkodobé dopravy, Tlumočníci bohužel pokozí na to, že eh, tento text je pravděpodobně čtený a nemáme ho k dispozici. Takže Výbuch sopky nám všem otevřel oči, myslím si, pane předsedo. Vidíme, že v mnoha případech nemáme další, nemáme jiné alternativy k letecké dopravě a to si myslím, že v rámci rozprávy bude čím dál tím jasnější. Měli bychom opravdu se poučit z nedávné situace, tak abychom zabránili opakování do budoucna. Děkuji. Děkujeme. Pani Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě jednou ráda poděkovala panu Grošovi za toto intelektuální cvičení, které jsme museli všichni splnit při čtení jeho zprávy. A všichni víme, jaké to mělo důsledky, ten neuvěřitelně vysoký počet pozměňovacích eh, návrhů, které vedly také k této zajímavé diskusi. Možná ještě jedna otázka nad rámec. Co se týče toho financování, vy jste řekl, že tedy uvažujete o tom dopravním fondu, takže mohl by to být tady ten fond pro dopravní sítě. Takže měl by to být tedy jaksi fond pro evropské dopravní sítě. A hovoříte, že ty by měly být komplementární k regionálním fondům. Takže to já, tomu já moc dobře nerozumím, protože máme fondy soudržnosti, eh, tady 50% samozřejmě je věnována eh, dopravě, dále máme fond pro rozvoj venkova a tak dále a tak dále, ale potřebujeme samozřejmě někde nějakou velkou sumu, tak, aby to opravdu fungovalo, aby ta suma byla na jednom místě. Já nevím, jestli bychom se jestli bychom tady třeba neměli zkusit to, co jsme udělali jednom, eh, to, co jsme tady už zkusili v minulosti například eh, s vědou a vývojem. To znamená najít někde nějaké nové peníze, najít nějaký způsob nové organizace. To znamená, že buď to využívat to, co je, anebo najít nějakým způsobem nové prostředky. Já bych v podstatě chtěla, abychom šli trošičku nad rámec, abychom byli co nejkreativnější, abychom tedy přeskoumali samozřejmě současnou situaci, současné sítě a abychom v budoucnosti měli dostatek argumentů na to, abychom mohli přesvědčit radu stejně jako všechny naše občany, kteří nás musí podpořit a abychom vytvořili fondy ne takové, jako existují, které jsou již omezené, ale aby to byly nové fondy s novými prostředky, protože pokud, eh, je, pokud nerozšíříme ty současně již existující prostředky, tak nebudeme moci jít také nad rámec nebo nebudeme moci splnit to, co jsme si slíbili nebo to, co si stanovujeme. To znamená, že potřebujeme více kreativity, abychom mohli také samozřejmě posílit pakt stability. To znamená, že kreativní způsob, abychom se tady nemuseli omezovat pouze, řekněme, jenom na ty evropské peníze. Prostě zamyslet se a být tvořivým. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodaji za tvrdou práci a samozřejmě za práci, která ještě bude muset být odvedena, než eh, začneme. Myslím si, že to mají skutečně eh, dobře zpracováno a myslím si, že třeba si to pořádně eh, zorganizovat předtím, než začneme rozhodovat. Myslím, že hlavním věcí v té zprávě je, že se tam vysílá jasný signál komisi, co by si parlament přál, aby učinil ve věci té bílé knihy. Já osobně mám pocit, že toto rozlišování mezi nákladní a osobní dopravou je problematické. Když mluvíme o osobní dopravě, tak myslím, že bychom se měli soustředit spíše na potřebu větší mobility, o tom jsme už v minulosti mluvili. A myslím si, že bychom tam tedy měli navrhnout zlepšení veřejné dopravy, podporu intermodální dopravy a nemotorizovaných forem dopravy. Také bychom to měli navázat na takové otázky, jako třeba sítě vysokorychlostních vlaků, aby lidé mohli v Evropě cestovat rychle a udržitelným způsobem. Když to, co se týká nákladní dopravy, tak pokud jsem to správně pochopil, eh, vy chcete podporovat tu myšlenku účinné komodality. A doufám, že tam bude také nějaká modální změna, že to není věc, kterou chcete ponechat stranou. Protože pokud chceme opravdu přejít eh, k udržitelnému systému dopravy, musíme mít nějaká opatření, která nám umožní podporovat úspornější formy, energeticky úspornější formy a samozřejmě, které nám umožní investovat do infrastruktur. A myslím, že skutečně účinná komodalita je možná jen v případě, že, a promiňte, že tady používám náš žargon, ale jen v případě, že dosáhneme interoperability mezi jednotlivými formami dopravy. Což znamená také intermodální platformy a tak dále. V každém případě ale musíme zajistit interoperabilitu i v rámci jednotlivých druhů dopravy a to se týká hlavně železniční dopravy. A pokud se na tomhle dohodneme, tak to musíme navázat na otázku financování. Protože to tam jde to je konec konců hlavní způsob, jak dosáhnout nějakého úspěchu. A potom jsou tam další aspekty, jako je bezpečnost, sociální dialog, práva pasažérů. A myslím, že se musíme také dohodnout na tom, že není možné tady jen vydávat různá krásná prohlášení, ale že musíme přinést nějaké praktické, hmatatelné návrhy. A měli bychom žádat komisi, aby v té bílé knize navrhla konkrétní opatření, která mají našich cílů dosáhnout a také nějaký časový harmonogram, kde se jasně řekne, kdy má být které opatření implementováno. Protože ta poslední bílá kniha to byl moc pěkný text, ale hodnocení po deseti letech ukázalo, že mnoho z cílů, které jsme si tehdy stanovili, dosaženo nebylo. Takže si myslím, že bychom tam měli jenom větší tlak. A jednou z možností by bylo zajistit, že ke každému návrhu zajistíme nějaké monitorování. No a to je, myslím, všechno. My se všichni budeme těšit na vaše návrhy, kompromisní návrhy v příštích týdnech. A musím říct, ve světle toho, co tím říkali kolegové, že si myslím, že to nakonec dopadne dobře. Děkuji. Paní Majsnerová. Děkuji, pane předsedo. Čtyři věci. Jedna věc. Hovořilo se o tom, že existuje 366 pozměňovacích eh, návrhů. Mm, já nevím, znamená to, že tedy zpravodaj udělal tolik věcí špatně nebo tolik věcí zapomněl? Ne, ne, ne, není tomu tak. Všichni víme, že eh, to, co vypracoval pan zpravodaj, je opravdu velmi dobrou zprávou. A to si myslím, že je naprosto všem jasné. Zprávy musí mít samozřejmě určitou délku, to znamená, že poté je možné předložit spoustu eh, doplňků. A já si myslím, že po, vysoký počet těch pozměňovacích návrhů poukazuje pouze na důležitost tohoto tématu. Modalita pro eh, zboží a pro eh, všechny osoby v Evropě je samozřejmě důležitá, to všichni víme. Za druhé, účinná komodalita. Eh, o tom jsme tady několikrát hovořili. Je to zase takový eurožargon, ale myslím si, že všichni víme, co to znamená. Obsahuje to vlastně všechno. To znamená, eh, zahrnuje to aspekty ekonomického růstu, sociální dimenzi, ochranu životního eh, prostředí a tak dále. A proto se mi to také velmi líbí, když hovoříme o té účinné eh, komodalitě. Spravodaj také Eh, hovoří o tom, že všechny druhy dopravy jsou velmi důležité. A to se mi velmi líbí, že to eh, říká. A to jsme si také uvědomili po výbuchu sopky, protože za některých podmínek prostě jednoduše nemůžeme letět letadlem, ale můžeme jet opravdu eh, velmi rychlou rychlostí vlaky. A to je něco, co musíme neustále zohledňovat a to je také to, co jsme si uvědomili po výbuchu sopky. To znamená, že potřebujeme další další nové, lepší intermodální eh, platformy, tak, aby ten přestup z jednoho druhu dopravy na druhý eh, byl co nejlepší. To přece všichni známe. Eh, všichni víme, že kolikrát zboží nemůže být přepravováno vlakem a lodí, protože jednoduše neexistují, neexistuje způsob, jak to zboží přeložit na loď. Dále, co se týče hm, těch komodalit také, to, tom jsme také hovořili v mé, pra, eh, v mé frakci, eh, a to už jsem již zmiňovala, musíme dávat pozor na to, aby existovaly možnosti překládky na lodi. A další věc, kterou chci opravdu velmi podpořit, jsou eh, kola. Myslím si, že ve městě se může spousta věcí vyřešit pomocí kol anebo elektromobilů. To si myslím, že je velmi důležité a je to aspekt, který se objevuje ve zprávě a který se mi velmi líbí a musíme se na něm dále zamýšlet. Za třetí financování, finanční fond, o tom jsme již několikrát zde hovořili, hovořila také o tom paní Kales během slyšení. Hovořilo se o tom, že potřebujeme finanční prostředky pro nové dopravní e, typy a já doufám, že ty finance opravdu najdeme. Já doufám, že všichni to víme a že se podaří opravdu získat více finančních e, prostředků pro sektor dopravy, i když e, samozřejmě chci říct, že musíme být také velmi kreativní. A čtvrtá věc, kterou považuji za velmi, velmi důležitou, tak to je dokončení jednoho vnitřního trhu v oblasti dopravy, protože Eh, k čemu nám je ta nejlepší, k čemu jsou nám ty nejlepší, nejmodernější koleje eh, v jednom členském státě, když při příjezdu hranic eh, musíte přestoupit na jiný vlak. To znamená, že potřebujeme dobrý, sjednocený vnitřní trh pro dopravu a já si myslím, že i v tomto smyslu zpravodaj ve své zprávě hovoří o důležitých věcech, které musí být ještě provedeny, abychom toho dosáhli a já bych mu za to poděkovala. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojil k těm, kdo mluvil přede mnou. S tím, že pan Gross odvedl skutečně výtečnou a velmi důležitou práci. A myslím si, že jako základ diskuze položil velmi důležité argumenty. A já bych chtěla říct jednu věc. My mluvíme o Bílé knize, o té orientaci EU 2020, konkurenceschopná nákladní přeprava a tak dále. To všechno jsou otázky, o kterých teď mluvíme. Já si myslím, že ve skutečnosti tady jde o jednu věc, protože máme jedno jediné území a všechny ty argumenty, které jsme tu dnes vyslechli, platí pro celé to území. Ale zdá se mi, že tu schází nějaká, nějaké racionální plánování. Abychom se skutečně ubírali jednotným směrem. Protože já proti tomu nic nemám, můžeme o tom jednat zvlášť, ale nakonec to stejně budeme muset dát dohromady, budeme muset najít něco, co to všechno propojí protože většinou se začíná z vrchu a potom se pokračuje dolů, kdežto my tady teď rozebíráme všechny možné argumenty a doufáme, že časem je dáme dohromady. Takže já bych tě chtěl požádat, aby si všechno, o čem jsme dnes mluvili, co se týká konkurenceschopnosti přepravní dopravy a také to, co nám prezentovali minule, když se mluvilo o té budoucnosti evropských sítí, abychom to všem dali dohromady. Když se mluvilo o účinné komodalitě, tak podívejte, to je přece celá klíčový termín a je docela jasné, co to znamená, nemusíme to vysvětlovat. My se musíme snažit, snažit prostě propojit letiště, přístavy a tak dále s přepravními koridory a tam spadá úplně všechno. škola. Ovšem důležité je, když tady mluvíme o té komodalitě, je to všechno propojit. Jenomže ty toky dopravy jsou jiné, co se týká pasažérů, co se týká zboží, co se týká letecké přepravy a tak dále. A mně pořád není jasné, jak se to všechno dá dohromady a propojí. No a to je právě otázka toho racionálního plánování. No a potom, co se týká financování, tak já jsem velice rád, že slyším, i tady v parlamentu, že to bude záležet na tom finančním fondu. My máme takový příklad Margaret, to je něco podobného. Ale my tady budeme muset vytvořit takovýto fond. A co tam půjde? No finanční prostředky z rozpočtu. A my se musíme pokusit přetvořit ten náš evropský rozpočet také skrze eurobondy, kde jsou peníze zajištěné evropským společenstvím a které půjdou potom do tohoto fondu, abychom mohli realizovat priority, které vyplynou z toho našeho plánování. Takže tohle jsou podle mě ty nejdůležitější prvky. Potom se tady ještě mluvilo o elektrických autech, o autech na vodík a tak dále, o udržitelné budoucnosti dopravy, to je další otázka, o které budeme jednat zvlášť, ovšem pořád samozřejmě v optice udržitelné budoucnosti dopravy. Takže já jsem předložil pozměňovací návrhy, které se ubírají právě tímto směrem a doufám, jak jsem tady viděl a slyšel, že pan Groš bude moci spoustu takovýchto návrhů podpořit. A já jsem byl zpravodajem u mnoha stanovisek ITRE a chtěl bych říct, že je třeba také brát v úvahu tedy otázky životního prostředí, snižování emisí a hlavně ty inteligentní systémy přepravy. Děkuji. Pane Kej? Děkuji, pane předsedo. Já blahopřeji Matěji Grošovi k jeho velmi zajímavé práci, ale já bych chtěl říct si něco, co se velmi liší od toho, co jsme tady zatím slyšeli. Myslím si, že se všichni snaží tuto zprávu obohatit, ale já Já samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba se na to podívat v celé té rozmanitosti problému, ale mám trošku jinou poznámku. Mně se zdá, že možná tato zpráva je příležitostí, abychom se znovu začali soustředit na dopravu a na práci našeho výboru. Protože když se podíváte na to, co se děje, zdá se mi, že doprava trochu ztrácí na důležitosti a my potřebujeme jeho důležitost podpořit. Vidíme tady tu restrukturalizaci, která probíhá na Evropské komisi a když se podíváte na to, co se děje, Pokračuje se v tom, co se dělalo předem, ale ztrácí se nám tady ten základ. Jak tady také říkal italský kolega, já myslím, že třeba zajistit, že ta zpráva o budoucnosti jasně bude říkat, že nestačí jenom opakovat, že doprava je důležitá, protože se jedná o mobilitu, je to politická záležitost že je to důležité, protože na něm leží celá ekonomika a že na tom tedy závisí ekonomický a technologický pokrok v Evropě. Navíc je to důležité, protože je to 25 znečištění a my se snažíme znečištění snižovat. Takže jsou tady všechny tyto důvody a přesto se o dopravě mluví stále méně. A já jsem tady chtěla říct, že v takové zprávě, kde se mluví o budoucnosti dopravy, oproti tomu, jak se to dělalo dříve, zpravodaj a všichni ostatní velmi správně mluví o financování. Protože je jasné, že pokud nebudeme viditelní na politické úrovni, tak nebudeme mít ani dost financí. Zítra budeme jednat o otázkách rozpočtu a financí a je to skutečně problém, protože pokud nebudeme politicky dost silní a přesvědčiví, tak nezískáme dostatečné finanční prostředky. To jsou problémy, které stojí u samého základu našich institucí. Takže to je další věc, na kterou se musíme zaměřit. Vy jste to všichni říkali velmi správně a myslím, že to musíme brát v úvahu, abychom měli větší váhu. Děkuji, paní Tika Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Grošovi k této zprávě. Zároveň bych ráda velice stručně předložila několik bodů. První věc, myslím si, že nesmíme zapomínat na finanční zdroje. Jsem ráda, že kolegové už hovořili o tomto tématu, protože celá oblast dopravy by měla získat vyšší prioritu v rámci evropských politik a právě proto finanční zdroje musíme rovněž mít dostatečné, tak aby dostály všem těmto cílům. I pokud dopad toho supečného popelu byl, řekněme, z ekonomického hlediska víceméně nedůležitý, mělo to obrovský dopad na občany Evropské unie samozřejmě žije na dopravní, na nákladní dopravu. 66% všech cestujících, kteří uvízli na letištích, byli cestující, kteří cestovali v rámci Evropské unie. Právě proto je ta intermodalita nesmírně důležitá, protože těch 66% pasažérů těchto cestujících v podstatě mohli cestovat, řekněme, vysokorychlostními vlaky, které by mohly propojit eh, všechna hlavní města Evropské unie. Hovoříme-li o intermodalitě, nesmíme zapomínat na lepší propojení i s námořní dopravou nebo říční dopravou. Strategie až do roku 2018 existuje pro námořní dopravu. Bohužel ovšem nemáme takovou strategii pro říční dopravu. Myslím si, že je dobré, abychom se podívali společně s, naš, společně s Evropskou komisí na určité, řekněme, hlavní pilíře takové strategie pro tento typ dopravy v Evropě. Zároveň bych ráda pohovořila o modalitě v oblasti dopravy, modalitě, která by mohla být zelenější, především pokud jde o městskou mobilitu, například přímo ta kola, o kterých jsme se zmínili. Je důležité, abychom investovali i do této oblasti. Možná právě v tomto ohledu by se nám hodila strategie, evropská strategie pro kola. Nejde pouze o městskou dopravu v tomto ohledu, ale i o jiné typy dopravy, protože samozřejmě, že nám leží na srdci i cestovní ruch. Například ve Španělsku máme dobrý příklad, pokud jde o jízdu na kole, když zaparkujete někde svůj automobil, tak si tam rovnou můžete Eh, zapůjčit kolo zdarma, tak abyste mohli, řekněme, navštívit některé památky ve Španělsku, dostanete mapičku těchto památek nebo zajímavostí k dispozici. Toto je další možnost, které bychom se mohli věnovat. Poslední věc se dotýká mobility eh, ve městech. I zde bychom měli mít integrovaný přístup k dispozici, integrovaný přístup, pokud jde například o mm, plánování měst, tak aby tato oblast byla zaintegrována do politiky rozvoje míst. Děkujeme, paní Duran. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice stručně ráda, pokud bych se ještě zmínila o tom návrhu pana Rika, nevím, zda ztrácíme dech v této oblasti, ale myslím si, že je dobré, abychom využili tuto zprávu, aby to byl silný nástroj. Ráda bych vám poděkovala, pane Groši. Samozřejmě my se všichni snažíme nalézt nějaké kompromisy, to je dobré. Ovšem, měli bychom vytvořit určitou práci, která by v podstatě znamenala ekvivalent té strategii 2020, podobně jako Bílá kniha pro rok 2001, která byla velice strukturovanou na no, to tak už říkám spíše obecněji, nejde o ty pozměňovací návrhy, ale jde o to, aby to byla určitá hybná síla, určitě, určitá hybná síla, která by znamenala určitou pomoc v rámci celého balíčku pro tuto dopravu, tak aby opravdu tato naše zpráva byla velice kvalitní. Proto si přeji, abychom dosáhli tohoto vyššího statutu, který by neznamenal pouze nějakou zprávu z vlastní iniciativy našeho výboru, aby to opravdu znamenalo určitý základ strategie, která by nebyla pouze technickou, ale i politickou záležitostí. Samozřejmě asi tam budou určité obtíže, to si dovedu představit, ale aby to opravdu byl takový silný nástroj, který tím získáme. Děkujeme. Za komisi poprosíme paní Jegle. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Evropská komise je nesmírně potěšená, že má těch 376 pozměňovacích návrhů k dispozici k této zprávě. Zaznamenali jsme to s potěšením, protože to opravdu poukazuje na veliký zájem a obrovskou důležitost celé oblasti. Vítáme stanovisko, které bylo vyjádřeno v té, tomto návrhu zprávy, která podporuje v souladu i se strategií pro rok 2020 Evropské komise. Samozřejmě, že posílení mobility bude znamenat určitý, určitý na určité nároky na kapacitu. Právě proto musíme optimálním způsobem využívat všechny druhy dopravy, kombinovat tyto druhy dopravy. Proto jsem nesmírně ráda, že se zde hovoří o té účinné, efektivní komodalitě Omezení v oblasti kapacity budou mít dopad především v městském kontextu, pokud jde o subsidiaritu, v tomto ohledu my máme samozřejmě jakožto komise omezené právomoci, pokud jde o situaci v městech. Samozřejmě, že chceme, aby doprava byla udržitelnější z ekonomického, environmentálního, bezpečnostního hlediska. To všechno bude tím hodným způsobem eh, zakotveno i v Bílé knize a to, aby Evropa měla konkurenceschopnější dopravní systém. To znamená samozřejmě i otevření trhu, to, o tom už se ale někteří z vás rovněž zmínili. Zároveň bych ráda eh, řekla to, že sdílíme mnoho bodů, o kterých jste se zmínili, například porušování v přeshraničním měřítku, dále je to lepší financování technologických výdobytků v této oblasti, dále samozřejmě dopad toho nedávného výbuchu sopky a záležitosti bezpečnosti cestujících, to je rovněž jednou z našich priorit. Obzvláště jsem ráda, že pan zpravodaj tvrdí, že nechce vytvořit nebo netrvá na vytvoření nějaké nové agentury, především silniční doprava, tam subsidia teda hraje nesmírně důležitou roli. A nyní ta obtížná záležitost financování dopravní infrastruktury. Jistě se mnou souhlasíte s tím, že v tomto kontextu ekonomického poklesu je to aspekt nesmírně citlivý. Proto bych ráda za komisi pouze řekla následující. Naše cíle v tomto ohledu se nezměnily. Komise bude trvat na tom, aby, tak jak už jste se mm, i náš místo předseda komise o tom několikrát zmínil, to znamená, že to financování zůstane důležité, ovšem nesmíme zapomínat na obtíže v této oblasti a to, co znamená soudržnost především pro některé nové členské státy. V tomto, z tohoto důvodu trváme na tom, že spojíme veškeré nástroje finanční nástroje koherentním způsobem, vytvoříme určitě koherentní rámec. A na závěr, pokud jde o cíle. Nesmíme zapomínat na to, že zde máme závazné cíle, například 10 obnovitelných zdrojů, dále je to kvalita paliv, CO2 eh, cíle pro vozidla. Samozřejmě, že cíle znamenají určité nasměřování nebo možnost měření výsledku, všem. nemělo by to být omezující, pokud jde o nalezení vhodných řešení. Zpravodaj s námi v tomto bodě souhlasí. A ještě poslední poznámka. Bereme v potaz a opravdu nás velice zaujalo to, že chcete, aby jsme všechno toto zahrnuli do Bílé knihy komise a poslední závazek z naší strany, opravdu budeme analyzovat celou zprávu i všech těch více než 300 pozměňovacích návrhů a vezmeme v potaz všechny vaše připomínky a návrhy. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, paní Jege, říká pan předseda a nyní dáváme slovo panu zpravodaji. Děkuji za všechny příspěvky do této diskuse. Myslím si, že z ní vyplývá jediné. Udělali jsme dobře, že jsme se na tuto práci našli dostatek eh, času, že ty věci trošičku vyzrály. Doprava je pro mě budoucností. A co Dominik Ríke říká, je pravda. Tato zpráva by měla sloužit k tomu, aby důležitost dopravy se zvýšila. Všichni víte, jak je v dnešní době důležité eh, zabývat si těmito věcmi eh, v našem eh, výboru, ale také nad rámec našeho výboru. V dnešní době už je to tak, že doprava vypadá jako jako by to nebylo, nebyl jeden koherentní celek a my musíme udělat proto, aby to opět koherentním celkem bylo. Doprava a mobilita patří ještě k oblastem, které zítra mohou členským státům přinést nějaké peníze, ať už skrze poplatky anebo různé užitky sazby a tak dále. A proto si myslím, že bychom se měli my v našem výboru zamyslet, jak to využít. Samozřejmě vždy se zohledněním subsidiarity a těch dalších základních principů pokud by členské státy s tím nesouhlasily, tak samozřejmě o tom budeme muset dále hovořit a my si samozřejmě o tom ještě dále budeme povídat, ale musíme vědět a uznat, že doprava může přinést eh, peníze. Máme tady poplatky, internalizace externích eh, nákladů je další velmi zajímavá, zajímavé téma a jsem si jistý, že na tom se shodne eh, na tom se shodne hodně lidí. Ale pokud si uvědomíme, že tedy ta doprava přinese peníze, eh, tak potom se ještě můžeme zamyslet na tom, jaký podíl z těchto peněz by mohl plynout do toho fondu. Eh, nejde teď tady o vytváření nové daně, to v každém případě ne, ale když se třeba podíváme na Interreg, tak podle mého tady musíme jasně říci, že všechny přeshraniční projekty zásadním způsobem eh, ovlivňují také dopravu a mobilitu. Právě tyto peníze právě tyto peníze v pohraničí by mohly být také využívány. Například co se týče fondu soudržnosti, tak ten také počítá s tím, že bude podporovat eh, určité projekty eh, infrastruktury Eh, kolegové tady hovořili také o prostředcích, eh, které nebyly využity. 500 milionů pro rok 2010, které máme, to jsou peníze, které mohou být využity pro konkrétní eh, projekty. Eh, ale co se týče záruky, tak tady si myslím, že bychom mohli využít Evropskou investiční banku a jelikož nemůžeme eh, vytvářet žádné dluhy, tak právě proto bychom mohli zřídit ten již zmíněný fond. To znamená, že by to byl fond, který by podporoval eh, projekty infrastruktury a který by také eh, příslušným způsobem eh, spolupracoval se soukromým sektorem. To znamená, že bychom tady měli ty public-private projekty. A to my všichni víme, že jsou projekty, které zahrnují partnery, které kteří poskytují peníze na velmi dobré projekty. O tom myslím si, že nikdo nepochybuje. Co se týče té účinné komodality, eh, tak já tady samozřejmě nechci vytvářet žádné nové dogma, ale účinná komodalita v každém případě povede k nové situaci, ale my v každém případě, stejně jak již bylo řečeno, potřebujeme všechny Eh, druhy dopravy, které, budou, eh, se, na, které se budou navzájem podporovat. To je ta komplementarita, která tu již byla několikrát zmiňována. A já v tuto chvíli mohu pouze říct, že opravdu vyčkávám, jak se k této mé zprávě eh, postaví komise. To znamená, že uvidíme, jak se bude, co se bude odehrávat v té další fázi a doufám, že ta práce nebyla nebo nepřijde v ní več. Děkujeme, děkujeme, pane Groši. Hlasování v našem výboru 1.6. a hlasování na plenárce doufáme proběhne v červenci. Dámy a pánové, tím jsme se dostali na konec našeho dnešního programu. Rád bych vám pouze připomněl ještě jednou, že zítra v 9 ráno budeme hlasovat prosím, abyste měli sebou své hlasovací karty. Výborně. Tím se loučím a uvidíme se zítra.